Ladies, gentlemen, colleagues. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme začít. Budeme... Budeme tedy pokračovat v našem jednání. Dovolte, abych jenom poznamenal, že setkání či zápis z jednání koordinátorů e, ze včerejška je k dispozici a e, budu ho brát za schválený, jako obvykle, pokud do konce dnešního e, jednání našeho výboru nebude vznesena nějaká námitka. Za druhé, témata, která nám zbyla z dnešního dopoledního jednání, budou probrána v závěru dnešního odpoledne ty body na pořadu jednání, které nám zbyly. To je 22 e, a 23. Bod 22 a 23. A teď již e, se můžeme věnovat našemu hlavnímu úkolu dnes odpoledne, kterým je téma 25, slyšení k Mercosuru na téma obchodní perspektivy dohody o přidružení. Dovolte pár slov úvodem. Tento výbor by rád nejprve vás všechny přivítal, především naše hosty, panelisty, eh, které ještě později představím. Je to Luis Janes, eh, náš kolega, eh, předseda delegace pro styk se zeměmi Mercosuru, kterého také tady mezi námi vítám. Jsem rád, že se mohl připojit. A rovněž kolega Salafranka, je, který je předsedou eh, schromáždění Eurolat. Eh, doufám, že se brzy dostaví. Eh, zároveň vítám zástupce Evropské komise, DG Obchod, zástupce rady, zástupce velvyslanectví zemí Mercosuru a všechny další zájemce ze stran veřejnosti, eh, kteří projevili eh, zájem o dnešní slyšení. Jak víte, eh, jednání o meziregionálním dohodě mezi Unií a Mercosurem. Jak víte, jedná se o Argentínu, Brazílii, Paraguay a Uruguay tak e, toto uskupení bylo e, ustanoveno v roce 91, Mercosur tedy vznikl v roce 91 a jednání e, pak s Unií byla zahájena v roce 99 a přerušena v roce 2004. Nicméně obě strany se rozhodly znovu obnovit ta jednání a závěrečná zpráva o e, zhodnocení e, dopadu, za které e, mimochodem, což je téma, za které také je zodpovědný jeden z našich řečníků, bylo vydáno v březnu 2009. V roce 2010 Mercosur a Evropská unie vedly další neformální kontakty, které nakonec vyústily v obnovení formálních jednání a e, v květnu loňského roku se pak konal summit mezi Unií a Latinskou Amerikou. E, ta jednání se, setka, e, se stávají ze tří pila, pilířů. Politický dialog, hospodářský a spolu, dialog v oblasti spolupráce. Jak vy všichni víte, téma dnešního dne je zcela zásadní pro naše partnery a zcela klíčové z hospodářského a sociálního hlediska. Takže měsíc po čtvrtém kolu jednání, kterých bude na eh, sledovat ještě série dvou dalších kol počátkem května eh, v Asuncionu a v červnu pak v Bruselu, se nacházíme v rozhodné fázi a doufáme, že i toto slyšení nám napomůže se dozvědět víc o hospodářských a obchodních důsledcích, o které tady jde. Takže bych rád zahájil toto slyšení eh, naším prvním panelem. A ještě předtím bych rád vyzval naše pozvané hosty, eh, pana Vaněze, který je eh, šéfem delegace pro země Mercosuru, aby si vzal slovo. Prosím, pane kolego, máte pár minut na to, abyste představil stručně svou delegaci a e, řekl, co očekáváte od tohoto slyšení. Eh, Prezidente. Děkuji mnohokrát. Eh, pane předsedo, Vitejle Moreiro. Eh, chtěl bych vám poblahopřát za to, že jste sorganizoval toto slyšení, která bude pojednávat toto důležité téma s tak významnými partnery a e, s hosty, kteří jsou velice e, fundovaní pro otázky e, vyjednávání obchodní dohody mezi Evropskou unii a Mercosurem protože je to velice příhodná doba. Jak jste právě řekl, Eh, před několika týdny, před několika dny vlastně se konalo čtvrté kolo vyjednávání a už se stanovil datum pro páté a šesté kolo vyjednávání v Asuncion a následně v Bruselu. I když ještě nebylo přesně stanoveno datum jako přesný den, tak vyjednavači eh, vědí, že dojde k výměně vzájemných nabídek a my sledujeme velice zblízka tato vyjednávání a budeme i bedlivě nadále sledovat, jak budou probíhat a e, přesně termíny, kdy se budou konat. Jak ví pan předseda Moreira, ale jak ví i e, zbytek hostů dnešního slyšení, Delegace s Mercosurem a členové, eh, jejich čest, mám čestým předseda, eh, samozřejmě chtějí podpořit eh, a posilovat, iniciovat posílení vztahu mezi Evropskou uní a Mercosurem. A tento vztah má již svůj název a to je dohoda s Asuncion. A když se podíváme na, na kapitolu, která pojednává o politice a spolupráci, tak tato oblast eh, v eh, obchodní hodně pokročila, ale eh, je pravda, že v oblasti obchodu tady jsou ještě nějaké problémy pro to, aby mohlo toto kolo, tato oblast být dokončena. Pan komisař de Gucht při několika příležitostech řekl, že se žádá, aby vyjednávání bylo ukončeno v tomto roce, to znamená v roce 2011. Doufám, že tomu tak bude, protože vyjednávání by se nemělo nekonečně táhnout takové neospravedlnitelné protahování by eh, vedlo eh, k daleko horším výsledkům, než kdyby se vyjednávání nekonala. Eh, zítra, pane předsedo, se komisař de Gucht vysloví k tomuto tématu v 10 hodin na naší delegaci a já bych eh, vás rád pozval k tomu, aby vy anebo členové vašeho výboru, pakliže se to budou přát, přišli, budou velice vítaní a velice se těším, že si vyslechnu příspěvky tohoto dnešního slyšení. Děkuji mnohokrát. Děkuji Luis Anesi. a dovolte, abych vám řekl, že pan komisař de Gucht zde byl s námi včera. E, bylo to jedno z jeho pravidelných setkání s naším výborem a e, téma, e, které bylo vzneseno v jedné z otázek, byla právě záležitost kolem jednání s Mercosurem. Na se z Salafranka právě dorazil. Díky, že jste mezi námi. Vítejte. Chcete také říct pár slov eh, úvodem, vzhledem k tomu, že jste předsedou eh, schromáždění Eurolat a bylo mi řečeno, že jste rovněž zpravodajem za politický pilíř eh, těchto jednání. Takže Vítejte ještě jednou a máte slovo, pokud se chcete obrátit k našim posluchačům. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, budu stručný, protože vy už jste vlastně ve svém úvodu stejně tak jako pan Janě z titulu předsednictví delegace s Mercosurem jste vysvětlili. Já mám tedy velikou čest reprezentovat tady eh, vlastně delegaci eh, s Mexikem a s Chile a tady už máme dohody a eh, bylo řečeno, že by mohlo dojít k uzavřené, k ukončení vyjednávání takové asociační dohody mezi Mercosurem a Evropskou unii, protože to je skutečně jeden ze nejctižádostivějších projektů. A je zcela zjevné, že tento mandát k vyjednávání, kterého se komise chopila v roce 1999, vedla vlastně až do roku 2004, a hlavní potíž, kterému čelí v jednání této dohody, jsou zemědělské výrobky. E, Evropská komise prostě předložila e, e, nepřijatelnou dohodu týkající se liberalizace zemědělských produktů v 84%. A to znamená, že citlivé produkty se omezují na 14% vzájemné výměně. A když se podíváme na výhodu, které by to znamenalo, by to znamenalo pro pro eh, četná hospodářská odvětví a na druhé straně podíváme-li se na omezení, která by se objevila v zemědělské oblasti, myslím si, že můžeme snadno dospět k závěru, že v nejhorším případě, to znamená v případě, že by eh, komise eh, udělala prostě ten ústupek 10 ze 100, tak jak to říkají někteří experti a můžeme to vlastně mm, vlastně také ještě zjistit v rámci tohoto slyšení. Eh, dopad eh, na eh, zemědělství bylo 200 milionů, zatímco dopad na oblast služeb by se týkalo 10, milionů, 10 miliard eur. A já jsem velice napjatý, co si tady vyslechneme od našich fundovaných řečníků. Velice bedlivě jim budu naslouchat a pane předsedo, já bych si z titulu eh, mého členství ve výboru pro zahraniční záležitosti rád bych zdůraznil význam této dohody, o kterou jde. A rád bych vyzval komisi, aby učinila vše proto, aby hájila i zájmy zemědělců Evropské unie, ale snažila se skutečně najít takové nástroje, které by znásobily možnosti pro to, aby tato dohoda umožnila, eh, aby Evropská unie, která čelí mnohám potížím, eh, mohla překonat eh, tyto obtíže. Vždycky říkáme, že to, co potřebuje Latinská Amerika, jsou příležitosti. A tyto příležitosti by se objevily právě v této dohodě. A jednou z nejvýznamnějších v tomto smyslu je dobrá vůle, protože tam, kde je dobrá vůle, je vždycky šance dosáhnout ctižádostivého výsledku, který by mohl sladit zájmy Evropské unie a Latinské Ameriky. Děkuji kolegovi Salafrankovi a myslím, že můžeme teď již začít. Eh, jsme eh, výborem pro mezinárodní obchod. Zajímá nás samozřejmě třetí pilíř, jednání o obchodu a zatím ještě nebyl jmenován zpravodaj, ale požádali jsme jednotlivé politické frakce, aby jmenovali své stínové zpravodaje. Takže to je již eh, hotové a všechny jsme obeslali, všichni se ozvali a z těchto stínových zpravodajů pak bude vybrán zpravodaj ke zprávě. Máme tedy tým již připravený. Takže první panel. Takže prvním naším hostem je Alfredo Valado z Brazílie. Je eh, teď v Ústavu pro politická studia v Paříži, takzvaném Science eh, Politique a má eh, také na starosti v Lisabonu eh, tuto problematiku na jedné vědecké instituci a spolupracuje i s Eh, eh, belgický, eh, i s bruselskými institucemi mezinárodního charakteru. Pak je to Mario Cimoli, který je ředitelem odboru pro výrobu, produktivitu a řízení v hospodářské komisi Spojených národů pro Latinskou Ameriku, Ameriku a Karibskou oblast, takzvaný ECLAC. A pak je tady Cliff George, který přednáší na škole pro environmentalistiku a rozvoj na Manchesterské univerzitě a zároveň nicméně hostujícím profesorem na e, Evropské škole v Brugách. Nejprve tedy dáme slovo panu Alfredu Valadaovi. Vítejte a máte slovo na zhruba 8, maximálně 10 minut. Děkujeme již předem, že jste ochoten se s námi podělit o své e, jistě velmi cené e, názory na obchodní vztahy mezi Unií a Mercosurem. Děkuji, eh, pane předsedo. Jsem Brazilec, ale budu muset hovořit eh, anglicky, protože většina eh, zde patrně anglicky hovoří. Pan předseda nabízí také portugalštinu. Řečník, děkuji za toto pozvání, velice si toho vážím. Evropský parlament má mimochodem v těchto jednáních nesmírně důležitou roli. Já bych si dovolil zdůraznit dva body. Za prvé, jaké jsou šance, že tyto velmi do eh, minulosti sahající eh, jednání nakonec vyústí v úspěch a za druhé, co se stane, pokud eh, k tomuto nedojde. Takže za prvé, toto jsou opravdu již dávné jednání. Někteří říkají, že začali v roce 99, ale to není pravda, začali dokonce v roce 95. A tehdy samozřejmě už to hned z kraje bylo obtížné. V roce 2004 byly, eh, byla ta jednání zablokována a zablokována vlastně zůstala doteď. Takže já chci zdůraznit, že na obou stranách se projevuje únava vyjednavačů. To je zřejmé. A to se samozřejmě také na těch jednáních projevuje, protože ona prostě trvají příliš dlouho. Ten entuziasmus již vyprchal. Prostě oni vědí, že mají pokračovat, ale jak si se nedaří. Za druhé, když jsem byl eh, vlastně v čele katedry pro Mercosur na Sciences Po, eh, tak eh, vlastně se eh, diskutovaly různé scénáře. V zásadě všichni víme, co to je rozumná dohoda. Dohoda e, rozumná je prostě dohoda, která obnáší všechny ty zásadní body, ale zase nesmí být příliš e, otevřená, nesmí příliš otev, otevírat e, evropské trhy pro zboží Mercosuru a obráceně. To je základ. Ale všichni vědí, a pan Salafranka to tady již zmínil, že to, co všechno blokuje, je ve skutečnosti zemědělský sektor. Máme celou řadu potíží i v dalších oblastech, ale zásadní achilová pata je to zemědělství. A důvod je jednoduchý, protože právě zemědělské eh, komodity jsou klíčové. A země jako Argentína, eh, které eh, na nich tak závisejí, mohou z tohoto něco vytěžit. Právě ze zemědělství. Pokud nebude v zemědělství nic, no tak prostě bude obrovsky obtížné přesvědčit místní eh, subjekty, aby přistoupili k nějakým ústupkům. Problém je, že na druhé straně v Evropě je zemědělské lobby, které je obrovsky mocné, i když není příliš velké. A toto zemědělské lobby vlastně všechna ta výrazná eh, všechny ty výrazné ústupky blokuje. Vím, že v roce 2004 eh, tady došlo k návrhům otevření trhu s hovězím a E, tady vlastně e, v tomto směru se to okamžitě zablokovalo. Co je zvláštní, je, že to vlastně e, zdá se na první pohled takhle není. Mercosur souhlasí, že vlastně by měly být chráněny, produk- že by měla být chráněna produkce, z malých eh, farmářů, malých eh, pěstitelů a chovatelů. Ale Mercosur chce prostě přístup na velké trhy a největší problém je samozřejmě hovězí. A je třeba říct, že eh, kromě hovězího je to snad ještě trochu drůbež. To ostatní by se dalo nějak vyřešit. Ale v Evropě máme prostě tento blokující eh, tuto blokující překážku. Takže je to všechno ve slepé uličce. A když potom v roce 2010 se ta jednání znovu zahájila, tak všichni doufali, že to nějak využijí. Argentína byla tehdy připravená vlastně eh, k kompromisu a k přijetí takového umírněnějšího stanoviska Brazílie při těch jednáních. A Evropská komise si velmi dobře uvědomila uprostřed té finanční krize, uprostřed ekonomického propadu, že prostě musí mít větší přístup na trhy zemí, kde dochází k růstu. A bylo zřejmé, že nejlepší šance představovaly právě země Mercosuru, země Jižní Ameriky pro evropský eh, podnikatelský sektor. Dám vám pouze jeden malý eh, údaj. Eh, konečný spotřebitelský trh v Brazílii představuje 75 čínského e, trhu spotřebitelů. Takže nehovoříme o nějakých malých číslech, hovoříme o obrovských číslech pro evropský průmysl, pro evropský sektor služeb. Já se obávám, že tato možnost, tato šance začíná pomalu mizet. Země Mercosuru se o Evropu starají čím dál tím méně, začínají se zaměřovat mnohem více na Asii a na Spojené státy. A Spojené státy státy začínají znovu růst a budou jistě velmi brzy opět plně na nohou, to je zřejmé. V Evropě máte kupu problémů. Máte tady krizi v Irsku, máte problém s koalicí německé vlády, eh, protože teď tam vlastně je ta situace jiná po volbách. Teď mají být v příštím roce eh, volby, prezidentské volby ve Francii, chystají se volby v Polsku a tak dále. A v Argentíně jsou také příští rok volby. Takže máme určitý problém, protože vláda v Argentíně prostě musí také nabídnout něco svému průmyslovému lobby. E, takže to prostě není tak výhodné, e, ať se podíváme tam či onam. A Brazílie, Brazilský sektor si teď dělá obrovské starosti s čínskou konkurencí, takže vlastně začíná e, pronikat do brazilského povědomí snaha o ochranářské praktiky. A já vám říkám takhle, pokud se nám to letos nepodaří dotáhnout, tak to můžeme rovnou na to zapomenout. Prostě je to tak. Bude to ležet pořád dál na stole. A teď e, prostě je ta poslední šance letos. Abychom uspěli, tak Evropská unie prostě musí dát na stůl rozumný, e, rozumnou nabídku pro zemědělský sektor. To je jedna věc. Za druhé, pokud se to nepodaří, pokud se ta jednání nedotáhnou, co to tedy bude znamenat? Z psychologického hlediska to posílí ten rostoucí propad, rostoucí trhlinu mezi oběma regiony. Za druhé, Eh, ta jednání eh, jsou již stará, dávná. Hovoříme o tarifech, ale všichni vědí, že nejsou tím hlavním problémem, že největší problém eh, jsou netarifní bariéry, pravidla původu, exportní poplatky, E, a tak dále. Pokud se nám nepodaří shodnout se na této staré agendě, no tak se prostě nepodaří ani dohodnout nic v té nové agendě. A to bude znamenat, že tady budou růst spory, že budou růst ochranářské přístupy a že se budou zavírat, e, uzavírat trhy. A myslím si, že v té konstelaci světové, která je, to bude horší pro Evropu než pro Mercosur. Další věc. Evropská unie Evropské země eh, mají v Brazílii více kapitálu ve formě zahraničních investic než Čína a Indie dohromady. Takže Evropa má prostě hodně, hodně velké želízko v ohni a je třeba si uvědomit, že když se prostě nepodaří dotáhnout tahle naše jednání do konce, tak se prostě začnou ty trhy uzavírat, začnou se tam eh, snižovat ty šance a to je e, třeba si uvědomit, to je zásadní pro konkurenceschopnost. Každý e, měsíc přijíždí do Brazílie obrovská německá podnikatelská delegace v São Paulo. Je největší koncentrace německých e, průmyslových podniků na světě, včetně Německa. Za čtvrté, vzhledem ke globální krizi a čínské konkurenci, Mercosur již teď se vlastně od, vrací od Evropy a zaměřuje na Spojené státy, jako na trh, potenciální trh, velký trh a, spojen, eh, a jako na spojence. A to je velká výzva pro Evropu. Čím víc budeme pracovat se Spojenými státy, tím více eh, tady budou platit eh, pravidla a normy, která budou pro oba kontinenty, Severní i Jižní Ameriku, stejná a Evropa zůstane stranou. Takže e, je prostě hodně práce před námi, včetně, včetně nutné spolupráce mezi Mercosurem a Evropou, aby se reagovalo na čínskou výzvu. A pokud, jak říkám, se nám nepodaří ta naše dohoda uzavřít, tak e, ztratíme Brazílie a Mercosur budou obrovsky významné v eh, následujících 20 letech z kvantitativního i kvalitativního hlediska, z hlediska cen za eh, potraviny na světě, z hlediska energetiky, obrovsky důležité. Strategické minerální eh, látky, klimatické změny, globální finanční řízení, to bude také e, klíčové v tom nadcházejícím období a pokud se nám nepodaří se domluvit, tak to bude problém. Opakuji, ta dohoda by měla být uzavřena, ale já vím, že to symbolicky prostě vyžaduje určitou, e, určité gesto v oblasti zemědělství. Děkuji. A teď, teď je před námi Mario Cimoli, který je ředitelem Eh, pro eh, odbor produkce, produktivity a řízení eh, v hospodářské komisi OSN pro Ameriku, Latinskou Ameriku a Karibskou oblast. ECLAC. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za vaše pozvání. Je to skutečně veliké potěšení být mezi vámi. Domnívám se, jak již řekl kolega, nastal okamžik který je velice cholostivý, ale také velice důležitý. Je třeba, aby se tady naznačily tendence mezinárodního obchodu investicí a ekonomických hodnot, které mohou demonstrovat to, co tady načetl právě kolega. Ještě jednou vám děkuji za to, že tady mohu být. Eh, prezentaci eh, přednesu ve španělštině, ale eh, budu, ale podklady mám anglické, takže to budete moci sledovat. Rád bych chtěl, abyste ověřili růst, který existuje ve zemích Mercosuru a v Evropě. Často eh, jsme se domnívali, že eh, tento růst eh, se bude zvyšovat, ale když se podíváme, veškerá střediska výzkumu nám ukazují, že tady máme veliký rozdíl v hospodářském růstu z hlediska nabídky a z hlediska poptávky. Je to nesmírně důležité a je to podobné, co se děje v Asii. A tady je důležité také, eh, jakou roli má Evropská unie, protože to ukazuje dynamické vztahy mezi těmito oblastmi. Eh, pro rok 2011 tady budeme mít dobrý hospodářský růst. Trochu se to sníží oproti současnosti, ale přece jenom to bude dobré eh, Máme tady důležité zvýšení v oblasti zahraničních investic, eh, přímých lokálních investic a v souvislosti s poptávkou regionální. A je tady navýšení přímých zahraničních investic 4. května v Mexiku eh, zveřejníme studii o zahraničních investicích E, která je skutečně obrovská. Brazílie se stane lídrem skutečně v oblasti přitažlivosti zahraničních investic. Ale víte, jaká je tady novinka? Novinka je role, kterou začíná hrát Čína. A víte, že Čína, kolik má obyvatel, a v tomto procesu růstu přímé investice Číny budou relativně nízké, ale začnou nabývat obrovského rozměru a kde začínají být eh, hlavně do přírodních zdrojů a do oblasti služeb. Tento proces se navyšuje, ale protože máme málo času, dovolte, abych to ozřejmil na jedné věci. Tento proces se vysvětluje výlučně jedním tématem a sice eh, termínem výměny zboží. Ale když se podíváte, co se týče výměny komodit, jak se zvyšuje toto číslo, tak nejdůležitějším komponentem v této oblasti je Ázie. To znamená, Asie investuje, Čína investuje, Čína poptává, Čína provozuje velkou výměnu zboží. To znamená, že se jakoby sama sebe živí z takovou ekonomikou, která roste 6 až 7 Představte si, jak může vypadat tento proces za 6 až 7 let eh, konzolidace v, ohled, eh, v ohledech eh, investic a v ohledech nárůstu obchodu. Důležitá věc je, že je to jaksi společná taková představa, ale pozor, tady je třeba velice dbát na to, že přímé investice mají také svůj vnitřní trh v Latinské Americe, který je nesmírně důležitý. Zatímco Evropská unie má restriktivní politiku, Jižní Amerika mají expanzivní politiku, která roste. To znamená, že výrobní systém se netýká pouze výměny zboží, eh, které přispívají k hospodářskému růstu, protože samozřejmě máme tady eh, růst, eh, vzrůst čínských investic a poptávka, eh, která prostě stále roste nebo se udržuje v těchto státech. A já bych se rád zastavil u tohoto diagramu. Eh, jestliže eh, dáme dohromady celý ten balíček a vidíme tady 6 až 7 hospodářský růst, a když vidíme, jak důležitou roli hrají přímé investice ze strany Číny, a když vidíme, co se děje s kvótami v obchodě, to je tady dole, pak model Mercosuru je vlastně nesen azijskými eh, investicemi. A to se projevuje právě na tom 6 až 7 procentním růstu. To znamená, že trh 200 milionů osob bude hrát velkou roli. Pakliže tento proces nebude vzat na vědomí, nejenom z hlediska výlučn, který je zásadní pro dosažení dohody, eh, když tedy se nevezme v úvahu strategická úvaha tohoto dynamického rozvoje, přijde se o velkou příležitost. Rád bych, abyste si všimli toho, co se děje. Čína obrovsky zvyšuje obchodní výměnu. USA ztrácejí, EU méně, ale také ztrácí. A současně s tím navyšování zahraničních investic roste. To znamená poptávka, cena za zboží. Máme tady hospodářský růst zemích Mercosuru 6 až 7 ročně. A my předpovídáme že i když by došlo ke krizi, tak přece jenom ten hospodářský růst tady bude pokračovat. A když to projektujeme na 6 až 7 let, Nezačne-li se jednat teď, bude velice obtížné tento proces nějakým způsobem přerušit. A když se podíváme na vnitřní operace v rámci Mercosuru z hlediska poptávky, z hledisky obchodu, tak tady bude hrát největší roli Čína. Quiero ir, quiero cerrar con las tablas de los... Dovolte, abych tady uzavřel touto tabulkou eh, týkající se dovozu a vývozu. Jaká je obava Mercosuru? A to si musíme uvědomit. Mercosur to nejsou pouze komodity. Mercosur vyrábí letadla, eh, radary, eh, nukleární elektrárny, precizní motory a stroje mm, a vyrábí i další komodity a další zboží. To znamená, to jsou zásadní témata pro obchod. To znamená nepozorovat ten proces jako proces pouhé výměny zboží v jednotlivých sektorech, nýbrž mezi jednotlivými sektory a mezi jednotlivými podniky, protože budeme-li číst to v optice intertrade, tak tento proces může mít dvě strany jednu stranu pro průmysl a druhou stranu pro akumulaci technologií, což znamená daleko větší signifikantnost. Čili dovolte, abych uzavřel. Hospodářský růst bude vysoký, byl vysoký a zůstává vysoký Zahraniční investice budou vysoké. Jak už řekl kolega, je tady skutečně velké investování kapitálu v zemích, v zemích Mercosuru, kde hraje skutečně určující roli Čína při investování do surovin a přírodních zdrojů. Zatímco Evropa se stahuje zpátky, protože má strach, Čína expanduje v této oblasti. To je jasné, to je naprosto jasné poselství. Třetí téma. Čínská poptávka je obrovská ceny eh, za výměnu obchodní se velice zvyšují a dynamika bude znamená, že strategičtí partneři v Evropě dlouhodobě začnou ztratit, pakliže tedy hospodářský růst v Latinské Americe bude růst a Evropa tady je ohrožena tím, že ztratí svůj strategický význam. Tady se nejedná pouze o obchod. To je samozřejmě nesmírně důležité. Máme tady to choulostivé téma zemědělství, ale je třeba se na to skutečně dívat jako na obchod mezi jednotlivými odvětvími, mezi jednotlivými hospodářskými sektory, mezi jednotlivými podniky. To znamená, že tady bude veliký mikroekonomický dopad a také snaha využívat co možná největších strategických a kulturních cestiček. Děkuji mnohokrát. And to conclude this first Děkuji vám mnohokrát a abychom uzavřeli tento panel, máme tady třetího řečníka, což je Cliff George eh, z Univerzity v Manchesteru. Eh. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Je mi opravdu ctí a potěšením, že dnes mohu být zde mezi vámi. Já vám představím takovou krátkou momentku výsledku posouzení dopadů, které se týká udržitelnosti a které jsme vypracovali k této dohodě navrhované mezi lety 2006 a 2009. Jde tam o sociálně, ekonomické a environmentální dopady takovéto dohody. Jak vypadá environmentální posouzení dopadu, co to vlastně je? Jsou to postupy, které probíhají paralelně tady máme všeobecné posouzení dopadu eh, s ohledem na obchod. To bylo vypracováno poprvé v roce 2005. Komise Ovšem Již tehdy se snažila od roku 1999 i posuzovat další možné dopady takovýchto dohod. Takovéto posouzení dopadu prováděli samotní pracovníci komise, ale nešlo to příliš do hloubky. V podstatě to byla taková vedlejší kolej vyjednávání, ale Eh, posouzení dopadu, které se týká udržitelnosti, jde mnohem dále, více do detailu. Jde tam o dopady na spotřebitele, společnost a zájmové skupiny a tak dále. Komise v rámci všeobecných postupů neprováděla žádné posouzení dopadu. Bylo tam vše schrnuto a týkalo se to strategie pro přístupu na trhy, která byla předložena v roce 2007. Byla to nová verze staré strategie přístupu na trhu. Já jsem tady schnul eh, posouzení dopadu komise, zejména s ohledem na růst a zaměstnanost v Evropě. Bohužel jsem to nemohl kvantifikovat. Není tam v podstatě nic dramatického, čeho bychom se měli obávat. Ale podstatě se tam jednalo o příspěvek k Lisabonské strategii, ze které se mezi tím stala strategie EU 2020. A jednalo se tam také o sociálně ekologické dopady v Evropě a bylo k tomu řečeno, že v podstatě významné nebudou. Nebude to mít ani žádný dopad na politiku Evropské unie v oblasti rozvojové pomoci a rovněž by se by to nemělo mít dopad na sociální a ekologické cíle. pak eh, v rámci dalšího kroku se to ještě jednou eh, celé projednalo. Tam v podstatě se eh, uzavřely takové ty malé mezírky. Jedna věc se týkala zemědělství, tam pravděpodobně bude určitý konflikt s evropskou zemědě, společnou zemědělskou politikou a pravděpodobně i v oblasti etanolu, pokud by se to zahrnulo do liberalizace. Protože, jak jsem již říkala, pravděpodobně to bude mít významný dopad na mezinárodní ekologické cíle. Takže nyní bod liberalizace zemědělství, tam jsme nesouhlasili s výsledky studie o přístupu na trhy, studie komise z roku 2007, oni to tak říkajíc zamedli pod koberec. Tam šlo pouze o možné zisky Evropy, které by pokázely z takovýchto vyjednávání, ale nebylo tam řečeno vůbec nic o těch ústupcích, které by, bylo, které by se museli mm, provést. A bylo to tedy ze strany komis kritizováno, pak došlo k určitým změnám a komise nyní si je vědoma toho, že bude muset eh, přistoupit k ústupkům. Provedli jsme velice obšírnou studii, bylo to konzorcium, kde bylo asi šest eh, výzkumných zařízeních eh, z celého světa, byla to například Vídeňská univerzita a další, a oni jsou experti pro modelování obchodních smluv. Byly provedeny odhady, které se týkají možných výhod například eh, výhod eh, z hlediska hospodářské soutěže, hospodářský blahobyt je tam důležitý, ale byla to pro Evropu spíše velice nízká čísla. Opravdu nepatrné 0,06 HDP eh, nárůst blahobytu. V zemích Mercosuru bylo to, by to bylo trochu vyšší, v Argentině, v Paraguay, v Brazílii tam je to trochu podobné. U Venezuely došlo ke snížení. Paraguay tam má zvláštní nárůst ze specifických důvodů. Eh, ono to v podstatě se týká mm, ekonomiky, paragvajské ekonomiky a dosavadních překážek. A když se podíváme na dynamické dopady a chceme je vyhodnotit, tedy konkurenceschopnost u Eh, služeb a produkty vysoké kvality, které bychom rádi prodávali do zemí Medkosuru pomocí takovýchto preferenčních dohod, tak musím říci, že bohužel tuto oblast jsme nemohli kvantifikovat lépe než komise. Bude to jistě příspěvek k cílům strategie EU 2020, ale nedokázali jsme to vyčíslit. Zde o nárůstu blahobytu máme vždy malý dopad. A to je to nejdůležitější více, blahobytu. A samozřejmě e, tam jde také o strukturu ekonomiky na obou stranách rovnice a tam již máme vyšší čísla. Otazníky, v podstatě u všech těch čísel bychom mohli mít otazník, kdybyste si přečetli tu zprávu, tak tam to naleznete. Já to tady nejdříve jednotlivě proberu, takže například eh, automobilové odvětví. Tam to souvisí zejména s tím, že to je vysoce globalizovaný průmysl a závisí na globálních dodavatelských řetězcích. Proto by tam Evropská unie získala pouze 1,5 a Brazílie by ztratila více než 24 Tak to jsme to vypočítali. Země Mercosuru možná právě proto nemají tak velký zájem o liberalizaci tohoto odvětví, zejména mm, pokud jde o diverzifikaci. Ovšem Evropa by měla vyšší specializaci. Tedy toto vše ve svět plné liberalizace, bez výjimek. Eh, na tomto základě jsme to vypočítávali, tam bychom měli tedy 5% snížení v oblasti zemědělství, v, pro, eh, v Mercosuru to by byl velký nárůst, to v tom extrémním případě absolutní liberalizace. Sociálně ekonomické dopady, ty, tedy ty sociální dopady a to je jasná věc. Méně pracovních míst v zemědělství je to v podstatě stejná dimenze jako u těch čísel, které jsem uváděl předtím. Ovšem je to posílení stávajících tendencí a proto by bylo třeba tam mít specifické podpůrné programy. Co se týče Mercosuru, tak tam máme větší dopad a e, jsou tam tedy i jisté negativní stránky. Zejména se jedná o právě, které má v oblasti, problémy, které má v oblasti zaměstnanosti, zejména mladých lidí Brazílie. Brazilská vláda se snaží tento problém řešit, ale pokud dojde k uzavření dohody o obchodu, tak eh, to bude pro Brazílii ještě větší problém. A pokud bychom jim chtěli doopravdy pomoci, tak bychom měli do této dohody zahrnout i udržitelnost, tak jak jsme to udělali u dohody s Koreou. Měla by to být jakási dohoda o spolupráci a rovněž příslip, že země získá podporu v problémech, kterým, se kterými bojuje. Ovšem není to pravděpodobně na nás, abychom rozhodovali o tom, jak budeme postupovat. A nyní eh, eh, dopady na životní prostředí. V Evropské unii budou malé, ale v zemích Mercosuru budou větší a budou um, rozrůzněné. Naše hodnocení však ukazuje, že se jedná zejména o globální dopady, tedy globální biologická rozmanitost a klimatické změny. Ovšem samozřejmě nevíme nic jistě o těch pravých dopadech protože to souvisí s celou řadou otazníků v oblasti politiky a učenosti opatření v těchto zemích. Prezident Lula sice dokázal zastavit kácení amazonského pralesa a my vycházíme z toho, že tato politika bude i pokračovat. Ovšem, nevíme, zda ten problém bude moc moci být vyřešen a samozřejmě nevíme, jakou politiku bude zastávat budoucí brazilská vláda. Dobře víme, že kácení pralesa pokračuje. A tato obchodní dohoda by samozřejmě v sobě skýtala i ekonomické pobídky k tomu, aby ke kácení i nadále docházelo. Jednak eh, z hlediska zemědělství a samozřejmě z hlediska biopaliv. Protože většinou mm, ta zvýšená poptávka nebude pokryta nárůstem produktivity. To by bylo tedy zhruba všechno a je třeba, aby si poslanci uvědomili, že tam jsou konflikty s zemědělskou politikou, se zabezpečením dodávek potravin a samozřejmě i další globální problémy. Pokud máte zájem o detaily, tak vám rád poskytnu zprávu a budete si to moci podrobně přečíst. Děkuji. E, takže teď jsme e, vyslechli panelisty v prvním bloku. E, vyslechli jsme naše experty. Cílem není se nějak široce rozhovořit e, v té části, která je věnována otázkám a odpovědím, takže prosím pouze o velmi stručné dotazy. A omezím čas na dotazy a rovněž i na odpovědi. První žádost je od Pavlo Salvo z EPP. Eh, Děkuji mnohokrát, když jsem tady naslouchal kolegům. Eh, Toto dohoda, o které se vyjednává, je jednou z nejctivějších žádostivějších dohod, kterým Evropská unie čelí nejen co se týče rozměru, ale co se týče také příležitostí a šancí, které sobě skrývá. Jak jsme se doslechli, Mercosur se stal jedním z motorů znovu oživení světové ekonomiky stejně eh, jako eh, má tato dohoda i svá ohrožení. A jak jsme si vyslechli, jeden z nejohroženějších oblastí je eh, potravinová vlost v Evropě. Domnívám se, že Příležitosti a šanci této dohody rozhodně převyšují nad ohroženími a také je pravda, že španělský, promiňte, evropský zemědělsko-potravinářský sektor se vidí že, vidí, že by mohl být poškozen. Ale když vezmeme v potaz tato ohrožení, tak hledejme možnosti, jak pomoci tomuto sektoru, ale tyto škody budou minimální ve srovnání s příležitostmi, které tato dohoda může skýtat. A tudíž by se neměl stát příčinou tomu, aby se nedalo pokročit ve vyjednávání této dohody. Musíme mít tady samozřejmě na zřeteli politickou oblast. Víme, že budou volby v různých členských státech, včetně státu Mercosur, včetně Argentíny ale eh, je třeba překonat tyto potíže. Je jasné, že Latinská Amerika se dívá na Čínu a Čína se dívá do Latinské Ameriky a je třeba zanalizovat, zda tedy tato eh, přitažlivost eh, mezi Latinskou Amerikou a Čína, Čínou může způsobit právě eventuální potíže mezi Evropskou unii a Latinskou a Amerikou. Myslím si, že ano, když vidíme to, k čemu tady dochází, tedy v Evropě eh, tváří v tvář naší Latinské Americe, kterou máme tak rádi. Ale je třeba, abychom tady viděli příležitost nejenom pro přiblížení se Latinské Americe, ale pro přiblížení se také té zemi, jakou představuje Čína, protože ta se stává také hlavním motorem celo, oživení celosvětové ekonomiky. Čili my vidíme, že tady jsou příležitosti pro všechny a všude. Je třeba chtít pokročit. Vždy jsme si vyslechli také, eh, měli jsme, schválili jsme tady zprávu o dohodě o volném obchodu eh, mezi EU a Severní Koreou. Já jsem měl čest být zpravodajem. A nejprve tady samozřejmě byla veliká, byl veliký odmítavý postoj a nakonec tato dohoda byla schválena velkou eh, vlastně zhodou. Takže doufám, že toto bude i v případě Mercosuru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Emilio Menendez z SD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že jsme tady měli skutečně vynikající přednášky ze strany všech tří řečníci. Eh, oni tady eh, eh, ozřejmili zjevné pravdy. A dovolte, abych doplnil ještě to, co tady řekl můj kolega Pablo Salva, a sice role Číny. Pan Čimule to řekl velice jasně. Čína eh, už prostě eh, toho spolkla více než polovinu, ale eh, dobře vlastně jí slouží i latinoamerické státy a nejenom členské státy Mercosuru, protože jak dobře víte, tak Peru, Kolumbie, Chile či a Mexiko Eh, stále více spěchají eh, tím, jak hledí k Pacifiku, včetně Mexika. Jak vy víte lépe než já, to je jedna ze zemí, která eh, je nejvíce poškozena čínskou přítomností, protože Čína jakoby škrtí trh Spojených států v Mexiku. A Mexiku zůstává málo možností pro vztahy s USA, kde by prostě už se nezakousla Čína. Ale nejenom tyto státy hledí do Asie a Asie do Latinské Ameriky. Není to otázka pouhého hledění. Latinská Americe a zejména Mercosur skutečně tady i jsou aktivně činí. Čili dovolte, abych řekl proč. Samozřejmě díky velmoci, jakou představuje Čína. Čína je nikoli i pouhou ekonomickou velmocí, ale také velmocí, co se týče mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a hraje roli, kterou dříve nehrála a to se projevuje velice dobře v praxi, čili nic si nenamlouvejme. Ale především tady máme eh, skutečně krátkozraký pohled ze strany Evropy. Musíme si uvědomit, že Evropa tak trochu zapomíná na to, o co tady jde a o co se vlastně hraje. Je třeba říci, jak také řekl pan Čimoli, že samozřejmě Mercosur a Brazílie nepředstavují pouze zemědělství, jasně, že ne, ale Evropa také není pouze zemědělstvím, jasně, že ne. To znamená, ano, děkuji, už ukončit. To znamená, eh, zdá se mi skutečně směšné eh, s veškerým respektem vůči zemědělské politice, abychom to eh, redukovali pouze na toto téma. Jestliže nepropučíme větší dynamiku, Eh, směrem k Mercosuru, tak prostě nedojde k dynamickému rozvoji mezi Evropou a zeměmi Mercosuru a Čína si tam prostě obsadí všechny pozice. Děkuji, pane předsedo. A teď dám slovo některým členům Evropského parlamentu, členům tohoto výboru. První, paní McGuinness. Where is she? Kde pak ji máme? Já se neurazím, pane předsedo. Eh, paní McGuinness, to jsem já. Eh, jsem ze zemědělského výboru a chci říct, že děkuji eh, výboru INTA za Eh, tento, eh, za toto setkání a děkuji také za ty eh, tři prezentace. Musím říct, že byly velice odlišné a já jsem vlastně stejného <laughs> názoru či stejné naladěná, jako když jsem sem vešla. To znamená, mám obavy. V první prezentaci jsme slyšeli o tom, že zemědělská lobby je nesmírně mocná a je to možná proto, že ty argumenty jsou velmi silné. A v této eh, souvislosti chci říct, že v Evropě máme společnou zemědělskou politiku a obavy o bezpečnost potravin a územní vyváženost. A toto jsou cíle v naší smlouvě a my je musíme prostě brát do úvahy, když se zabýváme nějakými smlouvami. A má otázka se týká eh, zisku a ztrát. Trochu mi dělají starosti ty údaje, především v té poslední prezentaci podle podle mého názoru, kdybych tady viděla prostě E, nějaké zisky pro Evropskou unii, tak by možná kolegové ze zemědělského výboru se na všechno dívali jinak a dívali by se na to jinak i další ze zemědělského sektoru. A já zatím tady vidím obrovské obavy e, a nebezpečí pro naše malé a střední e, zemědělce a farmáře, kteří dělají celou řadu věcí, nejenom, že produkují jídlo. Máme tady také environmentální obavy, tak jak to bylo zmíněno v poslední prezentaci. A klimat klimatické změny a případné eh, případné mm, eh, dopady, záporné dopady eh, by z takového to smlouvy také mohly vyplývat. A pokud se na to podíváme, na tu poslední prezentaci, tak takováto dohoda by mohla vést k škodám na globální úrovni a ke škodám v životním prostředí. Myslím si, že holistický přístup je nutný. Tři komisaři vlastně Eh, kteří jsou eh, v tomto směru implikováni, eh, napsali po společný dopis. Já jsem pro takovýto společnější přístup, holističtější přístup, pane předsedo. A ještě úplně závěrem si myslím, že je důležité si uvědomit jednu věc. Zemědělská otázka není pouze otázka, která blokuje jednání. My tady riskujeme, že bezpečnost potravin ohrozíme. Čína v tomto směru je je dobře známa Evropa se musí tomuto postavit. Předseda, děkuji paní Cikau. Uh, děkuji, pane předsedo. Já jsem členkou jiného výboru, nejsem ve výboru INTE, eh, pane předsedo, ale jsem členkou delegace pro styk se zeměmi Mercosuru. A musím říci, že e, vlastně e, my pojedeme v rámci této rozpravy do Brazílie s dalšími kolegy. Já jsem pro dohodu s e, Mercosurem. Myslím si, že toto je nový region, který se vlastně prosazuje, velmi zajímavý region pro Evropu a domnívám se, že ať, ať tady máme nějaká nedorozumění či nikoli v zemědělském sektoru, tak snad je vyřešíme. Mám dotaz, protože tady bylo řečeno, že možná může dojít k nějakému konfliktu mezi Evropskou unii a Mercosurem, co se týče energetiky. Jestli jsem dobře rozuměla řečníkovi, tak eh, hovořil o biopalivech v této souvislosti. Já eh, chci říct, že Evropská unie nemá pouze nějaké eh, nízké energetické cíle. My bychom rádi eh, sloučili cíle v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky. Nechceme totiž, aby dešťové pralesy byly zničeny proto, aby eh, tam se mohla pěstovat, eh, eh, pěstovat plodiny pro biopaliva. Myslím si, že během jednání by Evropská unie měla trvat na udržitelný a vyvážený vývoj a chci znát řečníkový názor na tuto věc. Pan Salafranka také? Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval všem třem řečníkům za makroekonomický přístup, přítomnost Evropské unie na Mercosuru a nezbytnost role EU byla zdůrazněna. Je třeba, abychom vycházeli ze stejné základy, aby tady došlo skutečně k liberalizaci v oblasti průmyslu 99,9% a v oblasti zemědělství musíme hledat rovnováhu protože eh, je tady v pokroku vyjednávání o volném obchodu. Otázka konkrétní, kterou jsem chtěl položit panu Vajarovi, který se věnoval tomuto tématu, je, jaký by byl reálný dopad. To znamená, že 27. EU by mohla 13,75 vyřešit, co se týče citlivých produktů, jaká by bylo, jaké by bylo eventuální hodnocení negativního dopadu v oblasti služeb a zboží pane předsedo. A druhá otázka je, jak usměřit asymetrie mezi oběma ekonomikami a jaká by mohly mít, být eventuální kompenzační opatření, protože takový dopad bude jistě jiný, protože Mercosur eh, reprezentuje 25 eh, vývozu EU a pro EU je to 3 jsou to 3%, takže vidíme, že údaje, eh, které jsme obdrželi, se vlastně vše vysvětlují. A jedno upřesnění, eh, když se bude dělat hodnocení o zemědělství, a vyváženě k tomu posouzení, jaká příležitost to může být pro ostatní sektory. Eh, pro některé zboží to může být 30%, ale když se podíváme na automobilový průmysl, tam to může být 35%. Bylo by dobré mít přesné údaje a to by nám umožnilo mít objektivnější hodnocení výhod a nevýhod eventuální dohody o které je třeba skutečně přemýšlet. Děkuji. Děkuji a teď se vrátíme k členům tohoto výboru, abychom uzavřeli e, toto kolo. Takže náš kolega Schulz z GUE. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegy, že se jedná o velice zajímavé téma a Eh, téma, které je eh, jistě náročné. Nehovoříme o všech aspektech Mercosuru a eh, jednáních kolem dohody o obchodu dnes e, nepochybně se k tomu ještě vrátíme a prohloubíme tuto e, debatu a ohledně jednotlivých aspektů. Tři připomínky. Čína podle mě není nebezpečí, ale je to prostě signál, že tady existuje jiný další nový trh, jako Indie představuje nový trh, což nám ukazuje, že my prostě musíme jít cestou e, společného partnerství. Eh, Latinská Amerika nepatří do Evropské unie, ale unie může něco nabídnout, aby byla vzájemně uznávaným partnerem těchto zemí. Ty země jsou nezávislé, volné, svobodné a mohou si vybrat, s kým budou spolupracovat, eh, když prostě eh, teď čelí globálním program, problémům. Jsou tady prostě národy, evropský, čínský, americký a tak dále. My teď hovoříme o velmi důležité obchodní dohodě a souhlasím s kolegy, že musíme mít pozitivní přístup a snažit se o dokončení těchto jednání, pozitivním vyústění, ale pokud eh, eh, jít touto cestou, tak si musíme uvědomit, co to obnáší. Musíme prostě uznávat ty jednotlivé přístupy k zemědělství. To je druhá poznámka. Otázka směrem ke komisi. Myslíte již teď na to, že byste, dejme tomu, mohli nabídnout určité, eh, určitou kompenzaci eh, evropským farmářům za to, že by prostě eh, se trhy otevřely, a nebo půjdeme cestou nějakého dodatku ohledně záruk a pak otázka k těm odborníkům, kteří zde hovořili. Eh, ty doplňkové záležitosti směrem k Paraguaji a Uruguayi. My tady hovoříme o celém regionu. Myslíte si, že Mercosur jako region je partnerem? Co to znamená pro další ekonomiky jako Argentína třeba? Budou, eh, jsou ovlivněny rostoucím obchodem s Brazílií a ještě něco? Existují studie o dopadech na Eh, rozvoji, tedy eh, na vývoji příjmů obyvatelstva. Předseda, zapomněl jsem říct, že Helmut Scholz je naším zpravodajem pro vztahy s Latinskou Amerikou obecně. A teď tedy dávám slovo opět našim třem hostům, aby mohli reagovat na otázky. Začnu tedy ve stejném pořadí s eh, panem Alfredo Valadaem a Musíme být tedy na sebe přísní. E, dám vám tři minuty. A jednu či dvě minuty navíc, pokud to bude nutné. Já bych rád, kdyby pan Salafranka pak zopakoval svou otázku, protože jsem ji úplně nerozuměl. Ale první tedy otázka biopaliv. Já si myslím, že když hovoříme o bio, e, v palivech, tak musíme dát Brazílii do jedné skupiny a e, druhé, e, a, a druhé země dál. E, je třeba si uvědomit, že my to v Brazílii děláme s cukrovou třtinou. Takže jedna jednotka energie kterou dáte do výroby biopaliv s cukrovou třtinou, dostanete 9 jednotek, s kukuřicí je to 1,5. Za druhé biopaliva v Brazílii představují pouze 1% eh, orné půdy eh, v zemi. A tyto plantáže jsou asi 2400 kilometrů od amazonských pralesů, takže je opravdu hodně složité byť jen si myslet, že kdybychom třeba zdvojnásobili či strojnásobili eh, tuto oblast, takže by to amazonské pralesy nějak eh, ohrozilo. Takže je to bláznivý nápad, eh, kdyby někoho napadlo, že by pěstoval tedy cukrovou třtinu v amazonském pralese, to si těžko dovedu představit a vůbec tomu nerozumím. Je třeba třeba se podívat na fakta a na čísla. Další věc kolem energetiky. E, biopaliva a pak pevná paliva. Brazílie E, se stává jedním z největším producentem e, tedy ropy a e, zemního plynu. Všechny prognózy ukazují na to, že co se týče v dalších 20 letech, bude Brazílie po Saudské Arábii a Iráku třetím největším vývozcem ropy. Takže tady se objevují obrovské možnosti spolupráce s Evropou Eh, a bylo by dobré, kdyby to bylo trochu vyváženější pro Evropu, protože teď závisí Evropa na ropě a zemním plynu ze, Sovětsk, eh, z Ruska a my musíme opravdu udělat mnohem více společně i v těch pevných palivech, nejenom v biopalivech eh, příjmy občanů v zemích Mercosuru. To, co jsme zaznamenali za posledních deset let, je, že dobrý hospodářský růst má samozřejmě obrovský dopad na příjmy. Tady nejde o to, zdali bude mít ten eh, ta dohoda eh, o nějakou, nějaký dopad na příjmy. Dobrá ekonomika má dopad na příjmy, ne takováto dohoda. A to, co jsme viděli na modelech, eh, Eh, tedy sociálního státu eh, v souvislosti s dohodou eh, o obchodu, tak kdekoliv to učiníte, tak ta, ty údaje budou nízké, protože ten dopad není statický, ale dynamický. Můj kolega to říkal. Takováto dohoda prostě otevírá dveře celé řadě možností a to je ten skutečný dopad. A poslední slovo ohledně zemědělství pokud se teď zeptáte eh, zemědělských lobby v Brazílii, tak oni říkají, že nejsou proti malým a středním farmám v Evropě. Eh, naopak, eh, přímo naopak je velice dobré, aby tady existovaly. Problém není s malými a středními farmáři. Problém je s těmi velkými agropodniky, kteří získávají prostě obrovské peníze a e, nemusí se vypořádávat e, s e, nějakou konkurencí. Takže je třeba si uvědomit, že někteří zemědělci, některé sektory zemědělství v Evropě jsou totálně konkurenceschopní se zbytkem světa a přitom jsou stále ještě dotování. Je třeba si toto uvědomit. Prostě Zemědělský sektor eh, Mercosuru je připraven přijmout celou řadu věcí, ale problém je, že prostě něco se musí stát i na té druhé straně. Musí tam být také nějaké ústupky. Pokud tam nebude vůbec nic, tak se nemůže začít diskutovat. Je to pravda, že budeme mít určité problémy. Předseda přerušuje řečníka. Děkuji. Na řadě je Mario Simoli Děkuji. Já tuto část udělám v angličtině. Dvě připomínky. Nejprve holistický přístup k environmentálním otázkám. Já si myslím, že to je správné e, můj e, syn studuje environmentální inženýrství v Padově a on se mi ptá, e, čas, často hovoříme o amazonských pralesích a že důležité je Eh, udržet a jak to tam vypadá v Padově s příjmem na hlavu 2-3 tisíce eur na osobu. V amazonských lesích je to nějakých dvě či tři stovky. Tam je prostě potřeba zvýšit produktivitu a oni chtějí zvýšit produktivitu. Nebudou čekat na Evropskou unii. Oni potřebují zvýšit evropskou eh, či produktivitu jako takovou, aby byli konkurenceschopní. A to prostě eh, je jasné. Tady Eh, to vidíte jako blok, ale musíte to eh, vnímat jako šanci, ne jako překážku, jako šanci pro převoz eh, technologií. Jde o to, aby se zajistil transfer technologií, aby se zvýšila spolupráce. Je to velice důležité téma. Pokud totiž nemáme jasný pohled na to, že ty země chtějí zvýšit produktivitu, tak si neuvědomíme, že prostě eh, ty země potřebují nové, eh, nové technologie a oni nebudou čekat na nové technologie, oni budou používat to, co mají k dispozici teď, tím pádem bude zasaženo životní prostředí a vy tady máte obrovskou šanci eh, zvyšovat tyto technologické vývozy a dynamické procesy mezi sektory. Pokud eh, eh, si čtete, co je obchod, a pokud to postavíte, dejme tomu, proti eh, zemědělství. Tak to je jedna věc, ale vy musíte do větší hloubky. Čtěte si o těch obrovských šancích, když vlastně se propojí ty jednotlivé sektory. Tam jsou ty skutečné možnosti. Žádný princip vlastně v zásadě proti tomu není. Je třeba znovu všechno promyslet eh, jaké jsou eh, tyto šance, jaké jsou eh, prostředky pro tu realizaci, to znamená, jaké technologie jsou k dispozici. Ty země si dělají starosti s určitými věcmi. My máme starost o životní prostředí, oni také, ale potřebují produktivitu a e, když by měli mít nové technologie, tak do toho vstoupí vlastně práva duševního vlastnictví a najednou je po všem. Takže tady jsou určité možnosti spolupráce. Je to důležitý bod. A závěrem chci říct asi tolik. E, politika v oblasti regulace a konkurenceschopnosti. To je z hlediska obchodu významné. Eh, systémy jsou v jednotlivých zemích Mercosuru odlišné. Jsou tady další hráči jako Čína, kteří si vůbec nedělají eh, starosti s nějakou regulací konkurenceschopnosti. Oni kupují všechno. A když chcete prostě hrát, tak se eh, prostě nedá nic dělat Evropa roste o procento, eh, nekomunikuje s dalšími zeměmi. Vnímejte to jako šanci, nevidíte to jako proces zemědělství proti průmyslu. Je tady možnost eh, transferu technologie, užívat eh, technologie pro nové oblasti, nová témata. Prostě situace je úplně odlišná. Děkuji vám. Na závěr Clive George. Děkuji, pane předsedo. Budu stručně reagovat na to, co řekli kolegové a také se pokusím odpovědět eh, na specifickou otázku od paní poslankyně z Rumunska. Já jsem neviděl nic, co by mě přesvědčilo, že musíme učinit eh, eh, že musíme mít ten Eh, tu, tu dohodu, abychom mohli obchodovat dál s Mercosurem. My už máme teď velmi eh, četné obchodní výměny s Mercosurem, hodně tam investujeme a nevidím nic, že by eh, to prostě mělo najednou zmizet. Takže e, asi musíme být trochu opatrnější, ne snad proto, že Čína, říkat si, že Čína, e, Číně se daří, tak se musíme e, také více snažit. Čína, ta je zase trošičku jiná, jiný šálek čaje. Ohledně transferu technologií, vzhledem k těm relevantním technologiím pro zemědělství, tak oni mají Eh, naprosto úžasné výzkumné instituty. Eh, nemyslím si, že by až tak potřebovali naší technologii. Oni si docela slušně dovedou poradit se svými vlastními možnostmi. Eh, takže cukr v Amazonii určitě ne. Dva výzkumné instituce pracovaly na této otázce, na biopalivech jistě v amazonských pralesích se nedá pěstovat krovácština, ale chová se tam hovězí dobytek, proto dochází k odlesňování. Takže e, jistě e, velice e, snadno tady může vzniknout E, určitý záporný efekt, pokud by se e, ta e, produkce výrazně zvýšila. Opakuji, hlavní nebezpečí představuje hovězí dobytek, ale myslím si, že i v jiných oblastech jsou problémy. A odpověď na rumunskou otázku. V jedné ze zpráv zjistíte, že jsme udělali studii o biopalivech a zkoumali jsme e, strategii biopaliv e, e, od komise. To je docela slušná studie, na nás to udělalo dobrý dojem a co je tam doporučeno, vyvážený přístup. To znamená nejenom e, vyváženost mezi dovozem a výstupy e, a vývozy, ale obecně vyvážený přístup. To podporujeme. E, myslíme si, že Evropa přesně tohle potřebuje. Předseda, děkuji vám. To je konec prvního panelu. Požádám naše hosty, aby zůstali, protože v závěru ještě požádám komisi, aby se vyjádřila k tomuto slyšení. A možná, že budete mít ještě čas se také zapojit do nějakých eh, a reagovat na některé z otázek. Takže druhý pena, eh, panel, čas nám rychle běží. Začneme Viktorem Klímou, který byl eh, rakouským kancléřem a který teď pracuje pro Volkswagen právě v Jižní Americe pan Viktor Klima, kde pak je 8 minut. Thank you very much for the invitation. Děkuji vám za to pozvání. Já se skutečně pokusím, abych odvedl tu práci, kterou ode mne chcete. Jsem skutečně přesvědčen, že mohu trochu přispět do této debaty. Proč? Protože jsem nesmírně uh, Eh, emocionálně angažovaný Evropan, který věří ve výhody integrace a víc jak deset let přitom žijí v Latinské Americe. A doufám, že Jižní Amerika také využije této příležitosti a že dokončí regionální integraci a stane a využije příležitosti, aby se stala autonomní politicko integrovanou součástí světa a partnerem Evropy. My, Evropané, myslím, že už to bylo řečeno v květnu loňského roku, máme teď vlastně poslední šanci v těchto jednáních. Všichni prostě mají jasno v tom, že vyjednání neuspěla, že vyjednavači jsou frustrováni a my teď máme tu poslední šanci eh, to zvrátit. Musíme pochopit jednu věc. My, Evropané, máme hodně investic, hodně eh, vztahů s touto částí světa. 180 miliard eur eh, evropských investic E, a celá řada podniků tam pracuje. V pondělí jsem měl e, malé jednání s prezidenty evropských automobilek od Fiata až po Volkswagen přes Scania. Přátelé, my nechceme vyvážet z našich eh, brazilských či argentinských továren na evropský trh. A skutečně se nebojíme velkých eh, dovozů eh, z Evropy na Latinskou Ameriku. Naše auta jsou odlišná. My prostě potřebujeme velké velká zavazadla a nádrže na 50 litrů a to proto, že nemáme každých 50 kilometrů nějakou benzínovou e, pumpu, potřebujeme prostě něco jiného, máme jiné parametry. Ale chceme jednu věc a doufáme, že to bude, že tato dohoda mezi Unií a Mercosurem nám přinese stabilitu. Uh, že tady budou stabilnější instituce, že tady budou eh, stabilnější pravidla hry, že tady bude prostě lepší způsob věci plánovat. Já skutečně eh, vůbec mě nezajímá, jestli tady jde o 1,5-2% růstu či něco jiného. My, Evropané, máme prostě poslední šanci. Jižní Amerika roste, roste její populace, roste její ekonomika. Tato, tento region má určité výhody. Nemáme tam žádné etnické náboženské konflikty v Jižní Americe, na rozdíl od jiných nově se objevujících trhů. A také jsme se již poučili, co se demokracie týče. Jsme víceméně stabilními demokraciemi a za posledních deset let jsme opravdu důrazně změnili mikroekonomické politiky. Nikdo v Jižní Americe teď není nasměrován k nějakému velkému zadlužování, k nějakým krátkodobým financovacím nástrojům a tak dále. Jde nám o stabilní domácnosti. Vlastně většina zemí v Jižní Americe plní maastrichtská kritéria a ještě něco, a to je také velmi důležité. Tyto země se snaží e, vlastně e, protože si uvědomují, že regionální integrace bude představovat velkou podporu. A e, samozřejmě v e, globalizaci jde o to najít přátelé, s kterými e, takovouto regionální integraci provést. A ono se to v Jižní Americe stane. Já jsem za počátku nové dekády třeba viděl, že američané chtějí jednat s Paraguají, zdali nechtějí přejít do Ajky a opustit Mercosur a tak dále. Byla tam za Bushovy vlády určitá jasná orientace na Spojené státy nebo snad snaha o ní. A já doufám, že tato regionální integrace, až k ní dojde, bude znamenat autonomní politickou integraci a hospodářskou integraci Jižní Ameriky a věřím, že Evropané toto pochopí, toto podpoří a tyto země Eh, a těmto zemím pomohou. Eh, všechny chyby, které jsme učinili v integračním procesu, se nemusí opakovat. Je tady celá řada slabých stránek. Já vím, že mají eh, parlament, ale nemají komisi, nemají vlastně e, nějaký e, soudní dvůr Mercosuru s e, pevnými pravidly, aby se chránili ty menší země jako Uruguay či Paraguay proti velkým státům jako, jako Brazílie a Argentina s těmi desítkami milionů občanů. My, já se omlouvám, že to říkám, politici musíme pochopit, co je politicky důležité pro Evropu v globálním světě. A my, politici, musíme eh, přijímat rozhodnutí v eh, tímto směrem. To znamená, že do budoucna prostě Eh, by tady neměly být jednotlivé země, které budou spojeny eh, pouze s Čínou, anebo nebo chudá Amerika. Já nechci pouze mít eh, emocionální pocity. 40% lidí má pasy španělské, italské, německé a další. Já prostě chci, aby tady došlo k jasné regionální integraci podporované Evropou. Jsem prezidentem eh, skupiny eh, eh, která združuje všechny velké evropské podniky v Argentíně. A řeknu vám jednu věc. My chceme a potřebujeme tuto dohodu co nejdříve. A opravdu máme velké, před sebou velké nevýhody, pokud se nám to nepodaří. Děkuji a teď Juan Moreno z Evropské odborové konfederace. A také zástupce v hospodářském a sociálním výboru, jehož sídlo se, jehož sídlo se nachází na konci této ulice. Prosím, pane kolego. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost hm, vysvětlit něco, co možná mnozí z vás nevědí. A sice, že my jako odbory jsme měli veliký zájem na těchto vyjednáváních obecně mezi EU a Latinskou Amerikou, ale specificky eh, o této eh, dohodě s Mercosurem a také jsme byli na začátku velice zapojováni, protože jsme se domnívali, že to, co se rozhodlo v roce 1999 v Riu a Mm, to, co bylo řečeno již před mnoha lety, že vyjednávání s Mercosurem má absolutní prioritu v zahraniční politice Evropské unie. Viděli jsme, že později eh, nedošlo k realizaci tohoto záměru a eh, eh, máme kontakty s odborovým hnutím v těchto státech Mercosuru a No chtěli jsme prostě eh, podpořit eh, a podnítit eh, ti, kteří vyjednávali. Chtěli jsme prostě mm, také udělat určité přemostění mimo toto vyjednávání. To je vlastně první specifikum, protože jsou skupiny, které chtějí být součástí vyjednávání. My se domníváme, že nemůžeme být součástí vyjednávání, protože to není naše pravomoc a ne, nepřineslo by to asi ži, nějaký přínos. My musíme vlastně sledovat tato vyjednávání velice zblízka a vyžadovat, abychom byli konzultováni. A rád bych řekl, že celá řada takových konzultací na rychlo, které se dělají v Evropské unii, hmm, jsou nesmírně důležité. Je prostě důležité vést kontakty se zástupci občanské společnosti, ať už to jsou podnikatelé, ať už to jsou zástupci spotřebitelských svazů anebo zemědělců. My jsme byli trošku nespokojeni, co se týká první fáze a našeho podílu. Tedy ze začátku v té zahajovací fázi jsme skutečně měli velice ctižádostivý socioekonomický program, včetně velice hodnotných studií a také mm, nás eh, prostě se ptali. My jsme doprovázeli kola vyjednávání, ale byli jsme nespokojeni s výsledkem v momentu, kdy došlo ke eh, ztroskotání vyjednávání Eh, kdy prostě došlo eh, k tomu, že byly akceptovány pouze tři nebo čtyři body z těch, které jsme vznesli. Naše požadavky byly daleko větší. Eh, rád bych řekl, že s uspokojením přirozeně jsme přijali Eh, jaksi vyjednávání. Eh, když jsem si vyslechl tady příspěvky a to, co jsem také slyšel v Latinské Americe, že Latinská Amerika hledí na jiná místa v, eh, na světě než do Evropy a musím říct, že včetně jako člen Evropského hospodářského sociálního výboru jsem velice často slyšel od vysokých reprezentantů zahraniční politiky a obchodu Evropské unie, kdy skoro vůbec nezmiňovali eh, Latinskou Ameriku a teprve, když jsou dotázáni, tak řeknou něco o vyjednávání s Mercosurem, ale ve svých prvních příspěvcích hovořili o jiných záležitostech. Chci tedy tím říci, že je třeba pohledět na to, zda opravdu tady odpovídá to, co říkáme. Eh, rádi bychom věřili, že hm, prezidenti v Madridu, kteří se jdou v Madridu, prezidenti eh, EU a Mercosuru skutečně vážně budou postupovat ve snaze dospět k dohodě. Z našeho pohledu, já nechci tedy tady eh, detailně vás obeznámit s mými s našimi požadavky. Ty vám můžeme dát k dispozici jistě eh, mimo toto zasedání, ale kapitola trvale udržitelných studií dopadu, tam se nedosáhlo ničeho. Tady je skutečně pouze minimum. A ze strany Evropské unii hm, je třeba, aby tady eh, se věci pohly. Eh, Například došlo k založení eh, společnosti mezi Evropskou unii a Latinskou Ameriku, eh, které, to je platforma, která zastupuje občanskou společnost. A samozřejmě se změnila celá řada věcí v mnohem ohledu. Také co se týče odborového hnutí a jiných sociálních hnutí, je třeba říci, že část Latinské Ameriky má určitý skepticismus vůči Evropské unii nebo vůči Evropě, který dříve tady neexistoval. A je třeba toto brát na vědomí. Neže by tady byl nějaký entuziasmus. Dnes máme celou řadu skupin, které zastávají názor, který já nezdílím my jsme dosáhli toho, že společný odborový eh, diskurs té, naší organizace, která vlastně zastupuje všechna odborová hnutí v Evropě. Chceme, aby my, my bychom měli pozitivní přístup, abychom a priori se vyslovili ve prospěch dosažení dohody za dosažení si jako velkých podmínek, eh, které budou i v sociálním ohledu. Na jedné straně je pravda, že pakliže vlády zemí Mercosuru jsou skutečně proto, aby tato dohoda pokročila ku předu a trvají na tom na těch podmínkách, jako se hovořilo o zemědělském sektoru nebo o sociálním plánu, my vidíme, že i jiná témata hrají velkou roli, jak to například téma imigrace a tak dále. A pak, že toto všechno eh, bude vypadat tak, že země budou ve, přikloněny uzavření této smlouvy, tak si myslím, že odborová hnutí v Latinské Americe jsou odborová hnutí, která jistě podpoří eh, eh, vlastně záměry jejich vlád obecně. To znamená, že budou pro tuto dohodu, protože je opravdu obtížné domnívat se, že země Mercosuru by nebyly eh, senzitivní vůči hlasům ze strany odborů směrem k této dohodě. A proto by toto mělo být zohledněno v, každý, v každém případě. A, a já už se blížím k závěru. Chtěla jsem říci, že my chceme skutečně znovu obnovit společnou diskuzi. Už jsme učinili první eh, prohlášení a spolu s dalšími odborovými hnutími v Latinské Americe a v Evropě. Chceme zdvihnout náš hlas. Víme, že bude velice obtížné dosáhnout nějakého konsensu, ale přece jenom jsem přesvědčen o tom, že eh, náš hlas by mohl přispět eh, k pozitivnímu příspěvku. Vidíte, držel jsem 8 minut. No need to say that whereas first panel was composed... Děkuji. Měli jsme zde velice dobře obsazený panel. Měli jsme nejdře, nejdříve odborníky a vědce a ve druhém panelu jsme si vyslechli zástupce průmyslu a odborů a tím se dostáváme k našemu třetímu hostu v rámci druhého panelu, Shelby Matthewsovi. On je politický poradce Evropské zemědělské organizace Kopa Kogeka. Tímto si tedy vyslechneme názor zemědělského sektoru o tomto tématu. Prosím, pane Mechius, máte slovo na 8 minut. Děkuji. Bylo zde řečeno, že zemědělská lobby je sice velice silná, ale navzdory tomu malá. A já chci říct, že máme 13,4 milionů zemědělců v Evropské unii a 28 milionů osob pracuje v tomto sektoru. Potravinářský průmysl patří v Evropě k těm největším průmyslovým odvětvím. To jen tak na úvod, abych vám poskytl obrázek o dimenzi našeho sektoru. Zemědělci mají velký strach, to se týče této dohody s Mercosurem, ale chci říct, že zemědělci nejsou proti obchodu. Evropská unie samotná je eh, obchodním blokem a zemědělci z toho měli také užitek, takže ne, oni nejsou proti obchodu, ale podle jeho mínění jsou multilaterální obchodní dohody lepší než bilaterální nebo regionální dohody. A to proto, že je tak lépe možné se vyhnout sporům. Pro rozvojové země je to mnohem spravedlivější a v rámci našeho globalizovaného světla je to také smysluplnější. My jsme toho názoru, že obchodní politika musí zohlednit také další faktory, například potravinovou bezpečnost, eh, trvalou udržitelnost produktů v oblasti zemědělství a pak tam zřejmě je tam ta otázka dopadu na venkovské regiony a jejich hospodářství. A zde bych chtěla Eh, vysvětlit, proč jsme toho důvodu, že ta dohoda by mohla být problematická nejenom pro zemědělce, ale pro celou společnost Evropské unie. Evropská unie, co se týče zemědělských dovozů, již velice závisí na zemích Mercosuru. Celá čtvrtina dovozů pochází z této oblasti. A eh, co se týče eh, produktů zvířecího původu, tam je to velice silné, dvě třetina proteinů, hovězí maso a cukr jsou také velice silně zastoupeny. Jak již řekli předřečníci, Evropská unie se snaží diverzifikovat své zdroje energii. Ovšem, zde vyvstává otázka, zda eh, je zde třeba myslet i na zásobování potravinami. Je to také otázka závislostí. V podstatě je to málo zemí, jen několik. Brazílie, Argentína, co se týče zásobování potravinami, Argentina dokonce zakázala do vývozy, když měla um, interní problémy, protože měli problémy se zabezpečením dodávek eh, potravin ve své vlastní zemi. Pak samozřejmě došlo k velkému nárůstu vývozu zemědělských produktů. My v Evropské unii jsme jeden z největších eh, odbytových trhů, to se prostě nezmění, ať už to bude bez dohody či s dohodou. Eh, Země Mercosuru mají obrovský zemědělský potenciál a my budeme dovážet z této oblasti i nadále, ať již s dohodou či bez. Co se týče těch dopadů, kde se děláme největší starosti? Veškeré ty produkty, kterých se to týká, jsou klíčové produkty. Uh, a není to pouze hovězí, je to také drůbeží maso, vepřové maso, v podstatě veškeré druhy masa. Týká se to rovněž obilí. Dováželi bychom více kukuřice, ale týká se to samozřejmě celého masného průmyslu. Tam došlo opravdu k velkým zlomům a změnám. Eh, v tom novém kole jednání ještě nebyly předloženy žádné nabídky, ale my jsme si zadali studii a tam se objevila čísla, jsou to v podstatě ty požadavky Mercosuru, které se objevily v tom minulém kole jednání, tedy eh, v letech 2004 až 2006. A zde vidíme, že máme ztrátu 13 miliard, eh, nebo dokonce více. A k tomu ještě eh, by se přidala ztráta pracovních míst v zemědělcích podnicích, ale zejména ve zpracovatelských podnicích. A to se týká zejména oblasti masného průmyslu. Komise k tomu říká, že tam budou i výhody. Eh, budou to dodatečné vývozy ve výši 44 miliard, ale eh, dobře vidíme, že ty ztráty budou mnohem vyšší. Takže my nebudeme žádnými čist, čistými, čist, nebudeme mít z toho čistý užitek. A samozřejmě člověk eh, nebo lidé vyjednávají pouze v, v případě, když si z takové dohody když mají tedy pocit, že budou mít z takové dohody užitek. A ne v opačném případě. Země Mercosuru již mají velké výhody, oni mají levnou půdu a levná pracovní místa a v rámci Evropské unie existovaly značné snahy e, ve smyslu vylepšení norem pro zemědělce. I společná zemědělská politika se tomu věnovala. My máme velice kvalitní standardy, ale samozřejmě drahé standardy. Já bych se uvedla jen několik příkladů Ovšem máme dovážené produkty, které neodpovídají našim vlastním přísným standardům a tímto způsobem poškozujeme eh, pozici našich vlastních zemědělců, které nutíme splňovat naše přísné normy. Týká se to například výroby masa, eh, veškeré ty standardy v zemích Mercosuru nemají, týká se to hormonů, antibiotik, insekticidů a veškeré tyto přípravky jsou v Evropské unii zakázané. A dále se to týká produktů, které pocházejí z velkých podniků. Polovina eh, průmyslu v Brazílii je v rukou 1% podniků a ty mají 3000 hektarů i více. Často se jedná o velké monokultury. A tak obrovské podniky by v Evropské unii vůbec nebyly možné, nebyly by vůbec akceptovány. Takže zde máme velké rozdíly a nevyvo, nevyvážen, nevy, velkou nevyváženost v oblasti konkurenceschopnosti. Vycházíme také z toho, že to pravděpodobně povede k negativním dopadům na životní prostředí. I, zdo, i to zde již bylo řečeno. Komise předenádem předložila zprávu, která se toho týká. Týká se to emisí skleníkových plynů, které vznikají z výroby masa v Brazílii a ty jsou dvakrát tak vyšší než v Evropské unii. A když se podíváme ještě na spotřebu plochy a započítáme to do toho, tedy to nutné kácení dřeva, které se, k kterému dochází z důvodu chování dobytka, tak to číslo je ještě vyšší. Výroba masa v Evropské unii by tímto způsobem, takovouto dohodou, byla velice poškozena. A to zejména v ohrožených oblastech, tam, kde jsou často pastviny. Pastviny jsou samozřejmě velice důležité pro biologickou rozmanitost a jsou vysoce kvalitní. Jsou to oblasti, kde by jinak existovalo nebezpečí, že by vlastně celé ty prostory se vylidnily. Další příklad, cukrová řepa, ta je také velice důležitá pro biologickou rozmanitost. A na závěr říkáme, že nemáme vůbec žádný důkaz pro to, že pro Evropskou unii by to byla, byl to čistý přínos. Ne, je to čistá ztráta a ještě by to prohloubilo naši závislost, která je tak jako tak již velice silná. Mám tím samozřejmě na mysli závislost na zemích Mercosuru. Týkalo by se to také volatility cen a přerušení dodávek potravin. I tato nebezpečí se tím pojí. A ono by to ohrozilo i naše cíle v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Není přeci smysluplné zlepšovat standardy v Evropě, abychom zde měli dobré standardy pro udržitelnost a pak mít situaci, kdy naši zemědělci již nebudou moci vyrábět a produkovat a tyto produkty budeme vyvážet z jiných zemí, které tyto standardy nemají. Děkuji, předuše předseda, nemohu vám bohužel vyhradit více času, protože pro všechny platí stejná pravidla. Ještě jednou tedy děkuji a nyní se dostáváme k otázkám a budu muset být ještě přísnější než dříve a každý řečník dostane minutu a půl. Jako první se hlásí pan Ody. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste poznal členy delegace pro země Mercosuru, protože se nás to velice dotýká. Já jsem sledovala jenom část diskuse a myslím si, že jsme tady skutečně v zásadním tématu. Eh, je třeba Není třeba tady říkat, zda tedy eh, tato dohoda je dobrá pro Evropskou unii, že člověk je příliš unaven kvůli Číně a tak dále. Ne. Eh, co se týče vztahu Evropské unie a Jižní Ameriky, jsme oblasti, kde sdílíme hodnoty míru, bezpečí, boje proti chudobě, sdílíme hodnoty prosperity, bratrství díky liberalizaci tady máme skutečně bratrské svahy a obchod je pouze jedním aspektem celé žálezitosti. Je to dohoda o přidružení, nikoli dohoda o obchodě. A po neúspěchu tady máme nové poznatky. Máme tady eh, VHO, máme tady, tady Lisabonskou smlouvu. Rád bych řekl, že Lisabonská smlouva stav, stanoví La politique, nous faisons pas que du commerce. Troisièmement, il y a la crise. Eh, třetí prvek je krize. A naši zemědělci, eh, když tady dojde ke ztrátě trhu, tak je třeba o, o obnovit prostě vývozy. Proč ne? Aspekt monetární. Eh, ty nebyly dostatečně osvětleny. Co se týče Brazílie, díky portugalskému předsednictví v červenci 2007 jsme dosáhli politické dohody s Brazílií Eh, v Bruselu jsme stabilizovali skutečně velice silné vztahy s Brazílií, eh, která je skutečně hlavním mluvčím zemí Mercosuru. A samozřejmě kvalitická hodnota Mercosuru, eh, politická eh, kvalifikace eh, je třeba skutečně dospět k této dohodě, ale dospět k tomu, aby dohoda byla vyvážená, protože naši spoluobčané nás sledují a nedojde k politické dohodě, pak, když dohoda jako taková nebo vyjednávání nebudou vyvážená. My eh, chceme tuto dohodu, protože sdílíme stejné politické vize. Evropská unie, já hned to ukončím eh, svůj příspěvek, pane předsedo, Evropa, Mercosur a více obecně celý kontinent Jižní Ameriky, to jsou skutečně eh, regiony stability a proto je zásadního významu, aby bylo dosaženo takové dohody. Uh, takže zase další delegace EPP, eh, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Zda vyjednávání eh, na VTO budou letos uzavřena, to nevíme, doufáme to, to je jedna věc, ale paralelně pracujeme, a myslím si, že je to zcela legitimní, na bilaterálních dohodách a smlouvách je jistě pravda, že toto je asociační dohoda a ne čistá obchodní dohoda, ale když se podívám na ty diskuze, ať jsou již neformální či více formální, tak mě tam jaksi zaujala jedna věc. Za prvé, ty různé strany mají velice různé zájmy pokud eh, dospějeme jednoho dne ke smlouvě, tak budeme muset nějakým způsobem sladit a vyvážit tyto různé zájmy. Momentálně tam nevidíme konkrétní možnost, jak bychom k tomu mohli dospět. To, čeho jsem si všimla během posledních měsíců, je to, že aktéři důležitý aktéři v zemích Mercosuru vůbec nemají tak velký zájem eh, na této smlouvě. Podle toho, s kým hovoříme, tak se dozvídáme pozitivní či negativní věci, ale nevidím tam takový ten jednoznačný zájem, že by to nutně chtěli. A ono v podstatě to též platí i pro naši stranu. A tím se dostávám k třetí věci. My vyjednáváme jako Evropská unie podle Lisabonské smlouvy, má pravomoc pro to vyjednávání Evropská unie. Ale s kým vlastně vyjednáváme? My nevyjednáváme s Mercosurem, my vyjednáváme s jednotlivými státy, které jsou velice rozdílné, které mají jistou formu vnitřního trhu, která ale není srovnatelná s tou naší formou. Jsou to tedy zástupci, které zastupují celou paletu různých zájmů, což je samozřejmě eh, zcela legitimní. Takže pro mě to momentálně vypadá jako kvadratura kruhu. Možná se nám toho podaří dosáhnout, možná se nám podaří, ale nemohu říci, že bych to viděla nějak optimisticky. The next question. Další otázka. Eh, kolega Susta z socialistické frakce molto brevemente per dire... Děkuji, pane předsedo, jenom velice krátce. Domnívám se, že Evropská unie v této oblasti mezinárodního obchodu i v dalších oblastech zahraniční politiky si musí položit otázku, jak chce vůbec vystupovat vůči světu a e, stáhne-li se a bude e, pouze sledovat svůj vlastní pupek, e, tak to jistě nebude správný přístup proto, abychom prostě odradili chudé lidi, aby k nám přicházeli tak, jak to zažíváme teď v těchto migračních tocích. A jistě by to neposloušelo ani zemím Mercosuru když eh, tedy nebudeme moci nabídnout něco těchto, těmto rychle se rozvějícím ekonomikám, včetně Mercosuru, musíme skutečně konat, abychom eh, přispěli k dalšímu rozvoji světového obchodu, ale abychom zároveň hájili práva a svobody. Za 20 let už nebudeme první hospodářskou velmocí, ale staneme se azijskou provincií. To je velké nebezpečí a to se vlastně říkalo už přes 150 letech a tady vznikají obavy, ale necháme-li se vést těmito obavami a nechopíme-li šance a příležitosti, my jsme vlastně eh, v roce 1996-97 nesprávně hodnotili eh, vyjednávání včetně Číny a tenkrát naše domácí podniky pod tím trpěly a domnívám se, že to tež platí i vůči Mercosuru, co se týče zemědělské oblasti. Potřebujeme tady vzájemnost u ne tarifních překážek, a u standardů, ale přesto musíme využít šanci, která se tu skýtá. Nelze však zapomenout na to, že Argentina přímo po válce se stala nejdůležitějším dodavatelem masa pro Evropu a tolik se toho nezměnilo. Teď se jedná o pravidla e, kvality, o e, odstraňování těchto netarifních překážek, ale naše produkty přesto by mohly najít svůj odbyt. Děkuji, nemám žádné další žádosti o slovo, takže bych si dovolil využít té příležitosti a položil dvě otázky kolegu, e, panu Klímovi, který je Evropanem žijícím v Latinské Americe. Chtěl bych znát jeho názor na dvě věci. Za prvé, vzhledem ke skutečnosti, že Mercosur je stále ještě takovým poměrně volným hospodářským združením eh, s siln, silnými prvky asymetrie Brazílie a Paraguay pod jednou střechou, nemyslíte si, že toto eh, volné vlastně celní združení, tato volná celní unie, e, může vydržet do uzavření, e, do doby uzavření ambiciozní dohody a nebo je to vlastně jednání mezi Evropskou unii a Brazílií, spíš než by se mělo jednat o nějaký meziregionální typ dohody. A za druhé, e, vzhledem k tomu, že jste šťastným Evropanem žijícím v Latinské Americe. Já vím, jak to vypadá třeba v Brazílii. Tak mám následující otázku. Jakou roli, jakou váhu, jaký e, smysl přikládáte skutečnosti, že tato dohoda není pouze obchodní dohodou, ale je také při, dohodou o přidružení? E, jde vlastně o region, který je nám možná nejblíž vzhledem k historii, civilizaci, kultuře a tak dále a tak podobně. Také vnímáte tuto druhou e, stranu té dohody a také vnímáte, že by tato druhá strana dohody mohla mít svou váhu e, při tom jednání a při hodnocení. A teď tedy dám slovo našim panelistům v druhém bloku a začnu panem Klímu. Děkuji. Pane předsedo, eh, dovolím si začít tou druhou otázkou. Já jsem hluboce přesvědčen, že skutečnost, že se jedná o dohodu o přidružení, první dohodu mezi dvěma světovými bloky, je nesmírně důležitým faktem. Zcela určitě Eh, my tady měříme eh, ty eh, různé obchodní parametry 1,5, 1,7 plus, minus a tak dále. Ale upřímně řečeno, co my jako Evropané, kteří již dlouho pracují v Jižní Americe, my očekáváme, že tato dohoda také posílí pravidla E, posílí institucionální zázemí, posílí racionální přístup, racionální chování. Já si ještě pamatuji, před nějakými osmi lety, když se Lula stal prezidentem, e, tak prostě všichni podnikatelé se strašně báli, co ten bláznivý člověk vykoná, co udělá. On to neudělá neudělal, ale teoreticky mohl, protože tam to prostě je institucionálně úplně jinak než v evropských zemích. Takže já prostě doufám, že budeme mít silný Mercosur, silnou eh, regionální integraci v Mercosuru s definovanými pravidly, s orgány, jako eh, je komise, s orgány, jako je Evropský soud a eh, Mimochodem, parlament Mercosuru již existuje, ale není zatím zapojen do rozhodovacích procesů. Takže já jsem osobně hluboce přesvědčen, že ty neobchodní záležitosti spadající do této dohody jsou velice, velice významné. A musím říct ještě jednu věc. V průmyslové unii Argentiny tam si myslím, že teď jsou tam e, vlastně většinou už, e, nebo tedy tam většina těch mír, e, místních textilních výrobců a oni chtějí určitou míru ochrany. Takže ono je to tak trošičku podobné jako v tom zemědělském sektoru. Prostě i z toho důvodu musíme se dívat Eh, na to, v tom období dalších pěti, deseti let na politická rozhodnutí. Ta jedna eh, ní jsou důležitá, je třeba dosáhnout vyvážených výsledků v těch jednáních, ale to, to skutečně není záležitost pro nějaké účetní, eh, pro kupce. My tady potřebujeme e, jasné politické rozhodnutí, co jako Evropané chceme. A já jako Evropan si přeji regionální integrované e, společenství Jižní Ameriky, které by bylo hospodářsky silné to, co vy říkáte o těch historických vztazích, to my vždy jako Evropané zmiňujeme. Ale tento dopad se začíná snižovat, protože jsou tady země, které prostě nabízejí hodně ekonomických zisků, hodně ekonomických benefitů. Jižní Americe. Já prostě doufám, že tato regionální integrace Mercosuru, přestože je dnes slabá, bude politicky silná za pět, deset let. My jsme teď oslavili 20 let trvání, takže na to nezapomínejme, když to srovnáme s eh, dobou, eh, jak, po kterou se vyvíjela Evropská unie. Rakousko se připojilo eh, až v roce 95 k Evropské unii. Předtím jsme byli v EFTě a domnívali jsme se, že to úplně stačí. Já prostě myslím, že my potřebujeme politickou unii, politickou ekonomickou unii Mercosuru a my, Evropané v Evropské unii, máme velkou odpovědnost pane předsedo. Já vidím to červené světelko, takže říkám, že já jako podnikatel eh, eh, jsem jeho američanem eh, vlastně srdcem a přitom přesvědčeným Evropanem a mám pouze jedno jediné přání, aby Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada toto uskutečnili. Děkuji vám. Předseda, děkuji. Juan Moreno. Jak to vidíte z vašeho pohledu? Bien, um... Velmi stručně. Dovolte, abych pouze řekl, že se domnívám, že ve všech oblastech občanské společnosti je tady zájem a také samozřejmě v odborovém hnutí v různých zemích jsou zájmy, eh, které mohou být nazírány jako eventuálně parciální, ale celkový postoj eh, odborového hnutí v Mercosuru eh, nemá protekcionistickou pozici. Teď hovořím skutečně jaksi v obecném pohledu a to je zásadní. Samozřejmě tady máme také jinou záležitost. Závazek je, aby asociační dohoda byla skutečně dohoda o přidružení, aby to nebylo pouze eh, zóna volného obchodu, mali to být pouze zóna volného obchodu, eh, pouhé TFA, tak by to nebyla dohoda o přidružení. Proto eh, jsme i v našich příspěvcích neustále zdůrazňovali, že asociační dohoda jde nad rámec volného obchodu, protože a tam prostě uvidíme, zda potom eh, bude konečné rozhodnutí ano nebo ne. A na závěr kolegyně Shelby Matthews, prosím. Děkuji vám. Co tedy evropský zemědělský sektor chce, je politické rozhodnutí, které by vyříšilo eh, tento rozpor eh, prostě mezi zemědělským sektorem a eh, dopadem obchodní politiky. Společná zemědělská politika dělá co, nejlep, co nejvíc může, aby prostě naši farmáři byli, aby měli vysoký vysokou úroveň udrž, eh, trvale udržitelného vývoje a tak dále. A přitom tady máme všude kolem zemědělské eh, výrobce, kteří nemusí dodržovat tyto vysoké normy, které jsme si my pro naše farmáře stanovili. A výsledkem je, že se prostě produkce posune mimo území Evropské eh, unie. A my se musíme tomuto postavit čelem. Takhle to už nemůže dále trvat, protože to opravdu no, totálně ničí náš celý zemědělský sektor. Děkuji vám. Eh, předseda dává slovo komisi. Prosím, jaké jsou výhledy těch jednání? Máte pocit, že toto slyšení eh, nějakým způsobem eh, ovlivnilo či přineslo nějaký svěží vánek do toho celého procesu. Děkuji, pane předsedo. Kolik mám minut? Čtyři. Výborně. Děkuji vám za tuto štědrost. Dovolte, Abych se tedy pokusil být eh, stručný, chci eh, něco, tak máte pět minut. A pak eh, vám podám tedy informaci o aktuálním vývoji jednání. První připomínka, kterou mám, se týká ekonomických důsledků této dohody. To tady bylo diskutováno poměrně obšírně pokud naše eh, šéfové států a vládce rozhodnou eh, vlastně během eh, summitu v květnu, či rozhodli se podle, na summitu v květnu v Madridu ta jednání v loňském roce znovu nastartovat, tak těch důvodů bylo prostě víc. Tento, tato dohoda má prostě potenciálně obrovské ekonomické výhody jak pro Unii, tak pro Mercosur. Proč to říkám? Z hlediska Evropské unie se je jedná o dohodu s velkým blokem, který rychle roste. Je to blok, Eh, se kterým už máme teď celou řadu ekonomických vztahů. Jsme prvním partnerem Mercosuru, jsme prvním investorem v těchto zemích, jak bylo řečeno, takže eh, prostě naše investice, co se týče kapitálu, který jsme tam eh, nasměrovali, jsou větší než investice, které Evropa má v Číně a Indii dohromady. A je to stále ještě blok, který je poměrně ochraňován, pro, například pro auta, je, jsou ty poplatky 25%. Takže dohoda s takovýmto blokem nepochybně otevře celou řadu možností pro evropské výrobce a investory. Z druhé strany, ze strany Mercosuru musím říct, že jsme pravděpodobně pro Mercosur největším trhem na světě. Velice integrovaným trhem, trhem o 500 milionů, milionech eh, eh, spotřebitelů. Teď možná rosteme trošičku pomalej než ostatní, ale stále je to největší integrovaný eh, trh. A to má samozřejmě značnou hodnotu. Takže z obou stran je jasné, že potenciál zisku z takové dohody je značný. Jak to odhadujeme? Ono to není snadné toto nějak eh, prognozovat. Většina studií neukazuje ten celkový eh, zisk pro eh, Unii či pro Merkur. Viděli jsme tady určité údaje z studie o důsledcích. Samozřejmě, že u nás je HDP HDP vyšší, takže prostě ten eh, dopad bude nižší, vždy bude nižší v Evropské unii než v Mercosuru a bude vyšší ve v těch menších zemích. To je prostě ekonomicky dáno. Ale jsou tady velké výhody pro všechny. Takže Eh, je třeba, aby to všechno bylo upřesněnější, proto jsme také zadali studii nezávislé eh, konzultantské firmě, která toto bude teď mapovat a eh, chceme mít výsledky do několika týdnů. Takže pak budeme mít k dispozici celkový přehled, souhrný přehled a také tam bude speciální kapitola o důsledcích pro zemědělský sektor. Pro takovouto studii je samozřejmě důležité také mít různá, různé scénáře. Co chceme jako výsledkem, aby bylo výsledkem těch jednání? Také musí být jasné metodologické postupy a e, vzhledem e, ke studii, která tady byla předložena e, kopou, tak my si velice vážíme všech informací, které takhle dostaneme ale víte, ty, dů, my prostě známe ty důsledky, eh, ty závěry kopa, ale nevíme eh, vlastně, co je obsahem té studie, takže to by bylo pro nás potřebné. Opakuji, je důležité eh, zjistit, jaké, jaké scénáře zvolíme. Jde o to, jaké scénáře si vybereme. Takže velké zisky jsou možné a zároveň musíme pochopit jinou věc jsou tam určité citlivé věci na obou stranách. Na straně Unie i na straně Mercosuru. Zemědělský sektor je jedním z těch citlivých témat a e, Mercosur má zase velmi citlivě vnímá otázku průmyslového zboží a tak dále. Takže musíme najít způsob, jak tyto věci vyřešit. Já si myslím, že se nám to podaří. U zemědělství pro ty velmi citlivé položky. Nehovoříme o plné liberalizaci, najdeme různé režimy pro ty citlivé položky. Vezmeme také v úvahu e, nabídky, které e, činíme v kontextu DDA, protože celková flexibilita e, zemědělského sektoru v Evropské unii co do otevírání se má také svá omezení. Hovořilo se tady také o náhradách ano, je možné, že vzhledem k tomu, že tady jsou citlivé e, věci, můžeme e, uvažovat o nějakých doprovodných opatřeních, ale e, teď zatím nemáme vlastně nabídky na stole, nevíme, jak by to vypadalo z důsledky, takže je příliš brzo na to tady specifikovat nějaká doprovodná opatření. Myslím, že už pět minut oplynulo, ale dovolte mi ještě jednu minutu, abych řekl, v jaké fázi se nacházejí jednání. Předseda říká 30 vteřin. Takže máme zase o čtyři kola. V zásadě se během těchto jednání Eh, jednalo o těch normativních částech dohody, to je také důležité, protože ono to není celé pouze o zemědělství či pár eh, komoditách. Je to o všech produktech, o investicích, o eh, službách, o technických záležitostech, o udržitelném rozvoji. Tam bude důležitá kapitola o udržitelném rozvoji, také o spolupráci a tak dále. Nicméně potřebujeme nabídky, takže pracujeme na obou stranách poměrně intenzivně, abychom ty nabídky nějak sformulovali. A doufám, že budeme schopni přijmout tyto nabídky již brzy. To bude klíčová chvíle, klíčová chvíle těch jednání, protože tyto nabídky musí samozřejmě vzít v úvahu řadu parametrů. Musí být dostatečně ambiciozní, aby nám umožnili zase e, ty další části dohody e, také uskutečnit. Děkuji, pane předsedo, a e, velice si vážím vaší tolerance. Předseda, nemůžete si stěžovat na to, že by jsme byli málo štědří. Já před, především jako předseda tohoto výboru děkuji vám velmi. Čas nám vypršel, ale já bych chtěl E, dostat svému slovu a dát poslední příležitost závěrečného slova našim hostům. E, jedna minuta pro každého. Jak vnímáte výhledy e, těchto jednání? Začneme s, tady s kolegou Alfredem, prosím. My course in, in uh, Mercosur. Když hovořím o Mercosuru, tak vždy začínám tím. Představte si, že 57 přátel by představovalo 70 či 80 celé Evropy. Kdyby tedy Francie měla 70 obyvatel celkové Evropy, tak by Evropa nevypadala tak, jak nyní vypadá. Mercosur je samozřejmě jistým způsobem zvláštní útvar. Je to zejména politický nástroj protože je to nástroj, který zasahuje do vztahu mezi Brazílií a Argentinou, ale ne do konkurence mezi oběma zeměmi. A to je vlastně klíčem demokratické stability v Latinské Americe a je to důvod toho, proč Mercosur v Latinské Americe bude fungovat i nadále. Takže co se týče této oblasti, my vždy budeme muset vyjednávat i s Mercosurem a ne pouze z Brazílii, například v oblasti cel. Samozřejmě mezi EU a Brazílií můžeme vyjednávat o celé řadě dalších věcí, ne pouze o clech. A ještě chci jednou říct, Mercosur je spíše politický útvar a ne až tak ekonomický. Děkuji. Čemoli, na jednu minutu děkuji chci říci, že ta úvaha, že tyto vztahy by měly být něco více než pouze obchod, to je velice zásadní úvaha. Já nevím, zda jste ještě v poslední době navštívili Buenos Aires nebo kolik z vás, ale pokud toto město navštívíte, zjistíte, že tam žije celá řada mladých Evropanů. Například v oblasti divadla a kulturního světa jsou Činí, takže tam existuje velice důležitá kulturní vazba a tak to je již od roku 2000. Mercosur je tak dobře integrován. Mladí lidé se pohybují rychleji než Evropa. Opravdu, navštivte Buenos Aires, jděte do divadla. Tam naleznete Němce, Itali, Francouze. A oni se pohybují rychleji než vy. Opravdu, nastupte do vlaku a vyjeďte. Další řečník, děkuji. Já si myslím, že se dokážeme dohodnout a myslím si, že to bude vyrovnaná dohoda. Samozřejmě, že tam bude třeba zohlednit veškeré ty aspekty, o kterých se hovořilo, ale myslím si, že to nebude mít až tak negativní dopady. Ehm, já si myslím, že ty negativní dopady to je něco, čemu je možné se vyhnout. Samozřejmě pozitivní přínosy nebudou až tak obrovské, ale budou tam jisté výhody, které získáme pomocí této obchodní dohody. Myslím si, že ta hlavní výhoda spočívá v tom, že dojde k dialogu mezi těma, těmito dvěma obrovskými oblastmi, které jsou tak důležité v dnešním světě. A nyní pan Klíma. Měl jsem sen. Stálo se mi o tom, že nebudeme říkat ekonomickým a partnerům a partnerům dialogu. University between uh, Argentina this time and, and Germany. Studoval jsem Bostonu, studoval jsem Harvardu. Proto jsme tady zahájili takovou obrovskou iniciativu, tak aby mladé talenty z Německa, mohli dva, tři roky studovat v Argentíně. Aniž by se museli vzdát um, svého studia ve své vlastní země, tedy svého diplomu eh, ze své vlastní země. To je, myslím, velice velká výhoda. V té je totiž kapitola o vzdělávání, o vědě a také o technologiích. Je to opravdu velice důležitá partnerská dohoda. Partnerská dohoda mezi dvěma přirozenými bloky ve světě. A já prosím vás, politiky, protože já již politikem nejsem, prosím vás, dobře víte, že když existuje politická vůle, tak existuje i cesta. Předseda Juan Moreno má nyní slovo. Nevím, zda dojde k dohodě bylo by to báječné a bude-li dobré, dobrá taková dohoda, která by byla taková, aby byla pozitivní pro obě strany. Mně se zdá jako důležitá součást, aby se během vyjednávání i dojde tedy posléze k dohodě, aby tady byla zachována transparentnost. Domnívám se, že nedostatek transparentnosti způsobil, že velice často se stávalo, že i pozitivní dohody byly vykládány negativním způsobem. E, to znamená, pakliže toto dohoda bude prezentována pouze jako obchod, i byť ten obchod byl dobrý, tak to nebude e, společnostmi a veřejným míněním dobře přijímáno. Je nesmírně důležité, aby se velice dobře vysvětlovalo, že se nejedná pouze o obchod, Byť ten obchod by byl dobrý, protože ta dohoda jde daleko nad rámec dohody. Děkuji mnohokrát a nyní prosím paní Mecius. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že se to týká především obchodu. Merko, tato dohoda s Mercosurem a zemědělství se také týká obchodu a většina nebo hodně lidí se domnívá, že zemědělství bude skutečně zásadního významu, eh, protože tady jde o zabezpečení potravin a zamezení eh, výkyvům v oblasti cen. A proto bych ráda apelovala na vás, dbejte prosím na to, abyste neohrozili a nepodkopali schopnost evropských zemědělců přispět k bezpečnosti potravin. Děkuji mnohokrát. Především děkuji našim hostům za vynikající rozpravu a slyšení. Není to poprvé, kdy hovoříme o tomto tématu a domnívám se, že jsme měli velmi dobré slyšení. can say that our meeting is not over. We still have four It's been a big meeting, the They could leave the room, otherwise they... Please, I ask dovolte, abych požádal, aby eh, všichni, kteří opustí místnost, to udělali co možná nejrychleji. A prosím pěkně, eh, nerozpoutávejte konverzace, musíme pokračovat, takže já vás velice pokorně prosím, abyste nám umožnili pokračovat v našem zasedání. The commission's team, please. Prosím pěkně, prosím tým z komise. Please. Stop the conversations in the room. Leave as quietly as you can and allow us Prosím pěkně, sklidněte se v místnosti, abychom mohli pokračovat zasedání našeho výboru. Dámy a pánové, kolegové, dostáváme se k bodu číslo 19, a to je do, dohoda mezi EU a Švýcarskem týkající se ochranných zeměpisných označení na Naším zpravodajem je Bela Gladfelder a děkuji, eh, že bychom dvacítku eh, týkající se působnosti dohody na Lichtenštejsko, týkající se eh, obchodu se zemědělskými produkty, aby to bylo pojednáno rovněž, protože tady máme stejného zpravodaje, takže bych požádal Bélu Gladfeldera, aby se chopil slova. Děkujeme, Jano Kůr. Az Európai Unió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 Thank you. Both uh, these agreements show that the... Děkuji. Tady je opravdu eh, jasně najevo, že tyto eh, dohody ukazují zájem o oba ty sektory a eh, dám teď kolegovi Sustovi slovo, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem pohovořit jenom o důvodech, které tady přednesl pan zpravodaj. Ehm, ty důvody můžeme spolu podepsat stejně jako materiály, které, eh, které předložila Rada. My tady hovoříme o Evropě, která není součástí Evropské unie, ale přece jenom součástí velkého trhu a proto sdílíme obdobné hodnoty a zemědělské produkty tady spadají pod zcela určitou ochranu a víme, že u zcela určitých výrobků či produktů existují konflikty mezi námi a Švýcarskem. A proto je velice důležité, aby bylo zapojeno i Lichtensteinsko pomocí rozšíření působnosti dohody a můžeme to skutečně všechno podpořit, stejně jako všechno, co řekl pan zpravodaj. Clark. Děkuji. Je tady John Clark z DG Zemědělství. Vyslechneme si tedy komisi. Je hezké, že tady jste s námi opět. A prosím, máte tedy slovo. Mimochodem, kdy eh, budeme formálně Eh, upozornění, kdy dostaneme ty eh, dva eh, návrhy dohod. Děkuji, pane předsedo. Očekává se, že tyto dohody budou podepsány 17. května a pak Evropský parlament se k ní může formálně vyjádřit. A co se týče obsahu těch eh, dohod, tak mohu než eh, opakovat to, co řekl tady vážený eh, pan poslanec. Švýcarsko je významným trhem, obyvatel možná nemá mnoho, ale trh je to zásadní. Navíc vzhledem k tomu, jak je blízko, je tady veliké riziko toho střetu ohledně zeměpisných označení a dohody právě toto řeší a také eh, tak trochu sloučí eh, a dají eh, do souladu naše, zeměpisné, naše zemědělské a obchodní zájmy a také zajistí lepší ochranu zeměpisných označení, evropských zeměpisných označení napříč. Takže je to velmi užitečné. Předseda, děkuji. Toto je první výměna názoru takže vyčkáme, až bude formálně e, text dohod předložen parlamentu, ale myslím, že, by bylo, že bylo důležité toto uvést na e, pořad jednání. Náš zpravodaj se k tomu chce možná vyjádřit. Děkuji. Jednání jsou uzavřena. Já musím říct, že jsem velice rád, že mohu být zpravodajem k novému e, dohodě se Švýcarskem, protože e, ten doplněk o e, dohodu v oblasti fitosanitární a ochrany zvířat je eh, také součástí mé, eh, mého úkoly. Eh, ve Švýcarsku je malá vesnička Glatwerder, z níž pochází předci v mé rodině, takže pro mě je o to významnější, že mohu tuto věc podpořit. Děkuji. Um, let's move to... Děkuji, předseda, a můžeme tedy přejít k bodu 27. Přístup třetích zemí na trh Evropské unie. To je taková naše rutinní výměna názorů. Měli jsme eh, eh, tedy na srdci výměnu názorů s komisí, prezentace komise je pro nás zásadní. Rádi bychom uslyšeli o posledním jednání výboru pro přístup na trh 13. března letošního roku se to jednání konalo, takže kdo nás v tomto směru může informovat? Také bychom mohli eh, slyšet něco o aktualizaci těch klíčových eh, bariér, o čínských eh, požadavcích na registraci kosmetických výrobků, požadavky na keramické výrobky, dále jsou to věci kolem alkoholu a veterinární požadavky, které si stanovuje eh, celní unie Ruska, Kazachstánu a Běloruska. Takže vy si můžete vybrat. Máme eh, zde eh, za komisi pana Marka Duerkopa. Máte slovo. Prosím, můžete se tedy vyslovit k tomuto významnému tématu. Thank you. <clears throat> Thank you, chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit za hlasovou indispozici. Bude to pro mě trochu obtížnější. E, e, není to úplně ideální, ale já musím že, říct, že jsem na tom lépe, než e, na tom je můj hlas. To je jasné. Chtěl jsem vás informovat o aktuálním vývoji v oblasti tedy e, přístupu třetích zemí na trh Evropské unie. Pokud byste do e, volili, tak bych e, začal se zprávou o investicích a bariérách v obchodním světě, kterou jsme vydali v březnu letošního roku. Chtěl bych stručně představit tuto zprávu a také hovořit o roli, kterou může sehrát Evropský parlament při uplatňování některých závěrů této zprávy. Poté bych ještě chtěl hovořit o jedné či dvou dalších věcech, konkrétně o uplatňování dohody o volném obchodu s Koreou, což je téma, které leží hodně na srdci členům tohoto výboru, a také o další zprávě o ochranářských praktikách. Takže k té první zprávě. Nevím, jestli jste ji všichni viděli. Já tady mám tedy jeden výtisk. Toto je tedy ta pěkná verze, kterou jsme ehm, vydali. Je to prostě přímo vyplývající ze strategie 2020 a také to vyplývá ze sdělení eh, růst a světové záležitosti. Takže pokud se podíváte na tu první akci, kterou jsme eh, vlastně udělali eh, v souvislosti se sdělením o posílení obchodu, tak tato zpráva je zprávou, kterou jsme předložili Evropské radě 24. a 25. března na e, žádost vyplývající vlastně ze strategie 2020. Je to zpráva, která tak trochu e, vlastně definuje e, to, že implementace naší vyjednávací agendy je zrovna tak důležitá jako vyjednávání samé implementace a prosazování toho, co jsme eh, jednali, buď eh, bilaterálně či multilaterálně, je důležité. Takže tato zpráva je takovým eh, prokázáním toho, ukázkou toho, jak tedy vidíme tuto agendu, jak se bude vyvíjet Eh, cílem zprávy, která teda, jak jsem řekl, byla předložena Evropské radě, bylo soustředit pozornost politiků, šéfů států a vlád a také rady obecně na společné úsilí, kterého je zapotřebí i na té nejvyšší úrovni, aby evropské firmy měly přístup na trhy v třetích státech. Takže politický záměr byl abychom e, vlastně odstranění těch obchodních bariér e, dali do středu naší agendy a e, to je také ještě podpořeno určitými údaji, aby jsme prokázali, že tam jde opravdu o hodně z ekonomického hlediska. Takže to, je ta, to jsou ty souvislosti a teď jaká je Eh, jaký je obsah té zprávy. Eh, zpráva jmenuje 21 bariér v šesti významných eh, strategických z hlediska obchodních výměn zemí. My jsme úmyslně vlastně e, přijali tu e, cestu restriktivní, nechtěli jsme nějakou zprávu s dvou, zprávu s dvousty různými bariérami, chtěli jsme to více zacílit a proto jsme se zaměřili na šest zemí. E, je tam Čína, Japonsko, Indie, Spojené státy americké, Mercosur samozřejmě. A co se týče těch bariér, o které šlo, tak jsme se pokusili po krýt celou širokou škálu bariér a oblastí od veřejných zakázek, což je zásadní, až e, přes e, ochranu tedy e, práv duševního vlastnictví a k službám a k otázce tedy velmi zásadní Eh, kterou jsou základní suroviny. Takže šest zemí a šest, sedm typ bariér, eh, které nejčastěji eh, shledáváme v těch třetích zemích. Takže těch šest zemí vlastně pokrývá zhruba polovinu našeho, našich obchodních výměn a polovinu našich investic. Nemáme bilaterální vztahy se třemi z nich a proto jsme se domnívali, že je důležité tady mít strategii, abychom se vyrovnali s těmi bariérami. Chceme, aby tato zpráva nebyla pouhým vlastně dokumentem, ale aby to byl nástroj, který by ukázal na eh, to, jak se tedy posunout dál v té obchodní politice. A tady se dostávám k roli, kterou by mohl sehrát parlament v této souvislosti. My se domníváme, že totiž Evropský parlament hraje důležitou roli, když eh, poslanci a poslankyně mají kontakty se svými protěžky v jiných zemích nebo s představiteli vlád v těchto dalších státech. Myslíme si, že by bylo možná vhodné, kdybyste při těchto příležitostech eh, příležitostně eh, hovořili o některých z těchto otázek a my jsme samozřejmě připraveni vám k tomu poskytnout i určité zázemí, materiály a tak dále. Eh, vy můžete uznat za vhodné, dejme tomu, s některými ze svých partnerů v jiných státech hovořit i o těch obchodních výměnách a o obchodních bariérách v třetích zemích. Takže my to tady máme k dispozici, ta možnost tady je, můžeme vám připravit i, dejme tomu, nějaké podklady pro ty rozhovory konkrétně. Takže opakuji, v, naší, v našem pohledu na věc parlament se hrává důležitou roli v celé této e, záležitosti. Takže to je tedy ta teoretická část. A co vlastně zpráva konkrétně obsahuje? Ta zpráva e, udává příklady bariér, kterých je třeba, e, které je třeba nějak řešit. Jsou to politicky, hospodářsky či z hlediska systémového důležité bariéry. A já vám uvedu pár příkladů. Například e, jsou tady tři situace, kde naše e, agenda v oblasti prosazování dobře fungovala, ale ještě je třeba něco více učinit. Jedním příkladem je Indie. V nedávné době Indie začala E, vlastně e, vytvářet určitá ustanovení pro e, zařízení z oblasti telekomu, která mají tedy určité aspekty bezpečnostní, aspekty národní bezpečnosti. Takže zahraniční operátoři musí dostat licenci a ta licence může být, dejme tomu, z důvodu národních bezpečnosti odmítnuta. A my se domníváme, že ta tato e, doložka o bezpečnosti, národní bezpečnosti je vykládána poměrně e, velmi negativně vzhledem k našim operátorům. A pak je tady ještě otázka transferu technologií a omezení těchto transferů, která se nám také příliš nelíbí. Takže co jsme udělali? My jsme e, v rámci prosincového samitu Unie Indie E, tuto otázku vznesli na poměrně vysoké úrovni a následně Indové přišli s nějakými prohlášeními v tom smyslu, že se budou snažit vyřešit většinu našich požadavků. Uvidíme, jak to bude, ale každopádně je to dobrý příklad toho, kde jsme prostě využili tu vysokou politickou úroveň, abychom e, řešili otázku určitých e, bariér na trhu, které vlastně ještě nezačaly působit, ale o kterých se hovořilo, o kterých jsme věděli a viděli jsme, že na té nejvyšší nebo vysoké úrovni ta intervence může mít svůj dopad e, pro naše exportéry a investory. E, další příklad e, výbor tento výbor velmi dobře zná. Jedná se o ustanovení kupujte americké zboží. Vzhledem k finanční a hospodářské krizi v posledních letech někteří naši partneři, včetně Spojených států amerických, eh, zavedli eh, takové politiky, kupujte eh, vnitrostátní produkci, kupujte tedy domácí produkci. A to je případ i Spojených států. V roce 2009 jsme se začali na vysoké úrovni o této otázce bavit, na úrovni šéfů delegací. Náš šéf delegace eh, komise v Washingtonu eh, poslal na ministerstvo obchodu příslušný, eh, příslušnou žádost. Nezbavili jsme se všech těch opatření, ale podařilo se ty nejhorší aspekty tohoto, této politiky kupují té domácí produkci trochu oslabit. A třetí příklad, který bych chtěl zmínit, je také něco, co dobře znáte. E, jsou to e, ty Indigenous Innovation v Číně. E, Čína má poměrně rigidní politiku, pokud chcete mít přístup na trh s veřejnými zakázkami. Musíte v podstatě prokázat, že ta technologie, kterou používáte pro implementaci některých smluv, je čínského původu. To je ta politika zase Eh, toho, aby se používala místní produkce a to některé země kopírují. My jsme se tímhle zabývali velice podrobně, rozhodli jsme se to řešit na úrovni eh, dialogu, eh, hospodářského dialogu na vysoké úrovni, o kterém víte, již v loňském roce a podobně jako v případě Spojených států, i tady jsme zaznamenali určitý úspěch, ne stoprocentní, ale určitý úspěch, protože některé diskriminační aspekty té této politiky se zdají být teď odstraněny. E, jak víte, s Čínou to musíme pořád sledovat. Takže to byly tři příklady takových bariér, které jsou zmíněny ve zprávě a my bychom je chtěli užít tak trochu jako příklad, jak na vysoké úrovni ta politická intervence může hrát svou roli. A ono se to dá použít i při dalších případech e, e, e, v Rusku, v Brazílii, v Argentíně, v Japonsku, kde se domníváme, že intervence na vysoké úrovni může být důležitá pro odstranění určitých bariér a tím znamená se nový přístup pro naše vývozce. A teď, jaké jsou výzvy do budoucna? budoucna. My tady vidíme určité případy ohledně toho přístupu na trh, které vlastně mají obdobnou eh, charakteristiku. Vždycky se jedná o něco, co má prostě technické zázemí. My musíme eh, vlastně ohodnotit to technické zázemí těchto bariér a mít určité důkazy. A tady jsme tak trochu někdy ztraceni protože my nejsme někdy schopni ty nutné důkazy e, poskládat. Například e, celá řada z vás ví, jak to má Argentína s těmi licencemi pro dovoz. E, ten non-automatic import licensing je něco, co je velice nepříjemné, je to velice negativní politika Eh, která prostě se velmi negativně projevuje na našich eh, vývozcích. A Argentina se to ani nesnaží skrývat, prostě ví, že to má negativní dopad a otevřeně říká, že to je prostě politika, která má ochranářské eh, základy, důvody. Naše vnitřní analýza ukazuje, že pokud chceme e, mít nějaký prostě průkazný případ, tak e, ty důkazy, které máme v tomto případě k dispozici, nejsou postačující. Takže my žádáme firmy, včetně dovozců, aby nám poskytly více podrobností. Ale ty firmy často říkají, víte, my máme problémy s důvěrným charakterem, citlivým charakterem těchto informací, takže jsme tak trochu v takovém začarovaném kruhu. A toto je velice prominentní případ, ale i další jsou velmi obdobné. Předseda přerušuje řečníka a žádá ho o zkrácení příspěvku. Takže firmy mají často problémy. A tady také chceme, pokud možno, aby nám parlament pomohl aby prostě i parlament žádal firmy, aby nám poskytly eh, prostě ty případné důkazy. Pane předsedo, jelikož jste mě e, žádal, abych zestručnil svůj příspěvek, tak jsem chtěl jen říct, že toto byl jen takový krátký úvod k té zprávě, abych ukázal, jak tuto zprávu vnímáme a jak vidíme ty činnosti do budoucna. Ještě ohledně implementace FTA. Mám jednu minutu, děkuji. Já vím, že to je pro řadu poslanců v tomto výboru důležité. Chtěl jsem jenom oznámit, že teď jsme v, ve stádiu, kdy přemýšlíme, co bychom mohli e, udělat, abychom lépe monitorovali e, uplatňování tohoto, e, této dohody mezi Koreou a Evropskou unii. Chceme Eh, ty, o této eh, dohodě informovat především malé a střední podniky a za druhé chceme eh, vytvořit struktury, které by zajistily lepší implementaci této dohody. Bylo to 55 vteřin. Děkuji za trpělivost, předseda. Děkuji vám. Co se týče Koreje, já jsem předložil písemný dotaz ohledně toho, co dělá komise, aby malé a střední podniky upozornila, že tady takováto dohoda existuje a že sebou nese e, určité výhody. Ale vy jste nám to teď vlastně řekl, že se k tomu chystáte. Takže abychom e, prokázali náš zájem o tu zprávu, která je nepochybně velmi důležitá, myslím, že důležité všem zde sdělit, že jsme se rozhodli připravit zprávu z vlastní iniciativy k této věci a naším zpravodajem je eh, Robert Sturdy, náš místopředseda, který to teď bude stručně komentovat. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl dnes eh, na výboru, hovořili jsme také o členech kabinetu. A proč komise zaslala text pouze radě a nikoli v parlamentu? Byla to žádost rady? A teď tedy k těm obchodním překážkám. Vy jste eh, eh, se k tomu vyjádřil, ale chtěl bych vědět, jestli tady existuje nějaká tendence vystupovat. A tuto otázku jsem položil často jak často se eh, ve VTO eh, objevuje snaha o odbourání takovýchto překážek, protože například Čína je členem. VTO samozřejmě dochází k porušování pravidel. A tady to souvisí s otázkou, zda tedy skutečně členství ve VTO přispívá k odbourávání těchto překážek. Dobře, a teď Pan Murphy, vy jste přišel, ale jste nesmírně aktivní. Ano, vždyť je to moje první účast na zasedání výboru a proto bych eh, se také tady rád angažoval. Rád bych řekl, a že komise se zjistí se snaží eh, zajistit přístup, ale to není ve smyslu dělnické třídy v Evropě nebo ve třetích státech. Tady eh, se komise soustředí spíše na tarifní překážky a to je spíše eh, ve prospěch velkých podniků a několik malých, malých obyčejných lidí. To jsem tady chtěl zdůraznit. A potom tam ty access teams a všechna ta zvlášť, ty zvláštní názvy tady prostě jsou zapojeny delegace a zástupci zaměstnavatelů a nejsou tam v těchto útvarech zastoupeni eh, reprezentanti ekologických organizací nebo občanské společnosti. A eh, myslím si, že by bylo dobré zorganizovat něco, kde by byly také zastoupeni obyčejní lidé žijící v Evropě. Ehm, pak je otázka, jak bude vypadat podávání zpráv vůči veřejnosti. Teď e u Kanada bude vypadat, e, tam bude nejprve investiční kapitola, jak to vypadá například s mechanizmy řešení sporů mm, e, budou mít investoři možnost dostat kompenzační platby za využívání práva na stávku a jak to vypadá například se zásobování vodou. A potom se dostanu k závěrečné otázce. Eh, chtěl, dovolil bych si tady jednu poznámku, protože se předtím tady hovořilo o eh, lobbyingu a Evropském monitorovací středisku. Já jsem získal informace o tom nedávno, eh, že tady bylo umožněno postupovat právně proti EU, protože e, neexistoval přístup k dokumentům týkající se dohody o volném obchodu. Ale lobbyisté dostávají přístup k těmto zprávám. Už komise odpověděla na tento dotaz. Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s komisí, aby nám a dáme jí prostor k tomu, aby nám zodpověděla tuto otázku. Texas abroad? Je možné vytvářet pracovní místa, když nemáme přístup k trhu? Komise, já jsem nepochopil tu poslední otázku. Předseda, mohou naše podniky mít dobrá pracovní místa a platit dobré mzdy, když nemají žádný přístup k trhu? Ano, vaše poslední otázka je velice zajímavá, odpovídá komise. My prostě máme pocit, že bez přístupu na trh to nebude možné. Budeme to potřebovat proto, abychom měli růst v Evropě a my jsme to přesně takto popsali v našem sdělení o obchodě questions um, on directly related to the trade investment barrier. A nyní se dostávám k otázce, eh, byla to jedna z prvních otázek a ta se týkala překážek obchodu. Byla to zpráva komise, která byla přiložena Evropské radě. Vy jste právem položil otázku, proč to nebylo formálně rovněž poskytnuto Evropskému parlamentu. tuto otázku beru vážně. A vaše další druhá otázka se týkala typologie těchto obchodních překážek. Jsou to tedy veškeré netarifní překážky. Když se podíváte do naší zprávy, ty netarifní překážky se nazývají také NTB. Tak když se tam na to podíváte, tak tam jsme to rozdělili do různých kategorií, ale to je pouze takové hrubé rozdělení. My jsme tam potom ještě popsali opatření na hranici a za hranicí. Opatření na hranici, to mohou být jak tarifní, tak netarifní povahy, ale za hranicí se jedná vždy pouze o netarifní překážky. Jsou to taková opatření, která se týkají například veřejného zadávání zakázek, ke kterým došlo po krizi. A dobře víme, že úpravy VTO nejsou příliš detailní a proto čelíme velké výzvy nyní. A zde by komise to měla prodiskutovat s členskými státy, abychom se podívali na to, jak můžeme zareagovat na tyto výzvy. Důležité jsou také samozřejmě otázky celní a jsou stále důležitější. huge problems in getting their, their um, Ukrajina je mm, například největším příčinníkem, porušil celou řadu celních ustanovení. Máme velké problémy s tím nechat proclít zboží, které jde na Ukrajinu, ukrajinským celním úřadem. Takže to byly takové ty nejdůležitější opatření. A v rámci dalších diskuzí bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom neměli zvolit koherentnější klasifikaci. A nyní k těm geografickým zvláštnostem. V naší zprávě o protekcionismu uvádíme, že Čína, Rusko, Indonésie a Argentína jsou ty země, kde existuje co, eh, která, které přikročily k největším protekcionistickým opatřením. Samozřejmě ono to není přesné, protože počet opatření nic neříká o jejich um, kvantitativních dopadech, takže zde se musíme mít na pozoru. Musíme to také vidět se s ohledem na ekonomickou hodnotu. Takže nemůžeme na to hledět pouze ekonometricky. A vaše další otázka je velice obtížná. Tedy, je vůbec členství ve VTO smysluplné? Ve smyslu odstraňování překážek? Já osobně říkám ano, smysl to má, protože multilaterální obchodní rámec je něco, co nám právem leží na srdci. Dokonce i příklad Číny je velice zajímavý a dává nám mnoho informací. Dobře víte, že došlo k velice dobré revizi obchodní politiky s Čínou v posledních letech. Sice se nám nepodařilo odstranit veškerá opatření, ale mnoha ano. A rovněž jistě si víte, ještě jste si vědomi toho, že nemusíme mít strach před mechanizmy řešení sporů, například před těmi, které se týkají nerostných surovin. To je důležitá věc. Kdybychom nebyli členy VTO, tak bychom nemohli tento systém využívat. Je to samozřejmě velice zdlouhavý proces a je třeba se podívat na to, zda vede k konkrétním výsledkům, ale členství ve VTO je důležité. V naší zprávě se dočtete o tom, že se opakovaně snažíme využívat výboru VTO, například právě v oblasti témat, která souvisí s přístupem na trh, dále colní úřady a tak dále. My v těchto výborech pracujeme, pracujeme na tom, že hovoříme o těchto tématech mnohem intenzivněji než v minulosti. Doufám tedy, že jsem vám mohla aspoň částečně zodpovědět vaše otázky. Takže v té druhé části nejprve ke Kanadě a investicím tam. Tady prostě musím uznat, že o tom nevím. E, občas něco čtu, ale nejsem přímo zapojen v těchto jednáních. To budu muset předat kolegům. A týmy e, o přístupu třetí, e, o přístupu na trh, to je specifická záležitost, a musím říct, že se nejedná o nějaké velké podnikatele, ale mohou tam být i oni. My e, to otevří, e, otevíráme všem. Samozřejmě zdroje jsou do jisté míry omezené, ale otevřené je to všem. Máme jasnou koncepci a pak máme také další kanály, po kterých diskutujeme o těchto záležitostech s takzvanou občanskou společností. Vytvořili jsme prostě určité e, možnosti a e, ty e, možnosti se snažíme e, udržovat efektivní. Samozřejmě, že máme také podání v tom případě soudního sporu, ale tady prostě nemůžu nějaké další podrobnosti sdělovat, to jistě chápete. Myslím si, že máme velmi eh, dobrý důvod, proč podle nařízení 1049 eh, některé přístupy zakazujeme a jasně to také sdělujeme soudu. Předseda, děkuji. A teď tedy ty nesporné záležitosti, eh, bod 22 našeho pořadu jednání zrušení některých zastaralých aktů rady, buď že byly E, dočasné ve své účinnosti a nebo ztratili účinnost a proto není důvod, e, aby byly dále součástí e, našeho souboru právních norem a proto bychom je tamtud měli odstranit. Takže to je poměrně mírumilovná otázka. Jediná věc, kterou bych tady navrhl, je pro důvod určité jistoty, E, připojit ustanovení e, v tom smyslu, aby se e, zachovaly právní normy druhotné, sekundární a také změny, pozměňovací změny, které byly zavedeny do dalších legislativních norem. Takže s tím si myslím, že Eh, pak už pak není eh, co namítat proti eh, této iniciativě ze strany Evropské komise. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Komise? Ještě něco? OK. Thank you very much. Děkuji, takže můžeme přejít k bodu 23. To je první výměna názorů je to ještě lepší, vlastně pouze prezentace tohoto tématu. Jedná se o dohodu o tropickém dřevě z roku 2006. Jak víte, eh, je tady spor o to, zdali parlament má právo být požádán o souhlas s touto dohodou. E, to e, e, tedy vlastně znamená, že tady existuje několik organizací, které jsou propojené s tématem základních surovin. Toto je vlastně součást stejné, stejného vlastně charakteru jako v tom případě kaká. Nakonec tedy naše právo zabývat se těmito dohodami a dávat k ním souhlas je e, ustaveno a měli bychom tedy hájit diskuzi o e, podstatě té, e, této dohody E, v, v nějaké brzké budoucnosti. Takže to je zatím v tuto chvíli všechno. Nikdo nemá žádné připomínky, ani komise ne, takže vám děkuji. To bylo mm, již e, to poslední, co jsme měli na pořadu jednání. Poslední bod, měli jsme toho opravdu velmi mnoho a chápu, eh, že prostě většina našich kolegů nedokázala, nemohla zůstat až do konce, takže další jednání se bude konat 23. a 24. května 2011 zde v Bruselu. Děkuji vám všem. Well, no, I have to go and speak at the sugar conference.